Dámy a pánové, srdečně vás vítám na dnešní schůzi. Pan Butikofr byl zřejmě u holiče, jak to tak vypadá. A já jsem předtím ale hrál skát a vyhrál jsem a tak jsem si mohl dovolit jít k holiči. Na začátku vás také vždy žádám, abyste se řádně seznamovali s programem, což také se týká především zasedání koordinátorů. A včera jsme měli zasedání koordinátorů a to jsme rychle vyřídili. Nejdříve se to týkalo balíčku Horizont 2020 domluvili jsme se na tom, že, bude, že vznikne pracovní skupina, na které se budou podílet zpravodajové a stínoví zpravodajové a hodláme hlasovat na plénu, na plenárním zasedání na podzim 2012. Jedná se nám především o to, abychom jednotlivé části balíčku také individuálně probrali. U rady ASA a tam jsme se nedomluvili na tom a pak jsme také hovořili o tom, zdali máme předčasně také předem rozdělovat zprávy, ale na tom jsme se nedomluvili, takže my jsme se domluvili na tom, že budeme postupovat podle současného statusu quo a když budou vždy vyhlášeny jednotlivé zprávy, pak teprve je budeme alokovat. A pak jsme přidělili jednotlivé zprávy, Horizon 2020, hlavní zprávu dostali SD, potom uh, úča, uh, pravidla pro účast, to dostala EPP, potom EIT, to si vzala GUE a potom jsme měli také ET regulation, to si vzali zelení a potom EPP dostala navigaci a potom ALDE Small Enterprises a reduce Public Information SAD. Měli jsme několik stanovisek, které byly rozděleny a můžete, a to bylo Market and Financial Instruments, to byla druhá část, to dostala ještě ALDE, Establishmentové program of Environment a Climate Action EPP, kreativní program Evropa SD a inovativní finanční nástroj v v rámci víceletého finančního rámce to dostala EPP. Tím jste informováni o všem a tak to je dobré, minimálně ti, co jsou přítomní, mají příslušné informace. A nyní jsme o bodu číslo 6, to je, jsou evropské normy a zde je zpravodaj e, pan Gerek a který nyní o tom bude hovořit. Děkuji vám nařízení Rady a parlamentu, které dnes budeme projednávat, má mít pozitivní dopad na evropský vnitřní trh, na růst, na inovaci a také na konkurenceschopnost. Jedná se především o to, aby proces normalizace se zkrátil. My také chceme zastoupení malých a středních podniků a také chceme, aby se na tvorbě norem podíleli příslušní aktéři a zájmové skupiny, především u informační a komunikační technologie a tak chceme propojit a zvýšit interoperabilitu. Především v oblasti informačních technologií. Tady máme ještě velké potíže v Evropě. Jedná se také o normy, které jsou nové. To je také popsáno v této zprávě. To se týká také technologií, nanotechnologie, biotechnologie, jaderné energie, eh, ne, technologie, které se obrovským, rychl, eh, obrovsky rychlým způsobem rozvíjejí. To, co se zde navrhuje, to se týká kompetencí Evropské komise. A my chceme především navrhnout normy pro služby a extra má být potom projednána otázka informačních a komunikačních technologií. Také se změní základ pro financování ze strany EU. Já vidím toto nové nařízení Rady a parlamentu pozitivně a doporučuji ho ke schválení, neboť tady se objevují nové prvky, které sebou nesou velké výzvy, ale já se domnívám, že se jedná o solidní základnu pro modernizaci společného trhu a já se domnívám, že evropské normy můžeme tímto způsobem dobře modernizovat. Především u služeb, u elektronických služeb, eh, jsou nové prvky. Já jsem se také krátce zmínil o změně financování. My chceme mít lepší právní základ a také chceme postupy zjednodušit. Určité prvky tohoto návrhu jsou však ještě problematické, především pokud se, se to týká PPP eh, Toto by se mělo stát skutečným nástrojem implementace na podporu e, společného trhu, tak aby se evropské normy mohly šíře používat, aby se podporovala konkurenceschopnost a aby také aktéři trhu měli snažší život. Také chceme podpořit trvalou udržitelnost. Proto tento evropský systém norem musíme zlepšit tím, že do něj zapojíme prvky, které představují přidanou hodnotu. Nyní několik podrobností. Něk- zatím nemáme definici evropských norem, nemáme žádné formulace definic a také se zde nehovoří, není zde zmíněno zásada reprezentace států a také princip stancel. Jedná se o to, aby se zastavilo normování v určité zemi, jestliže normy na evropské úrovni již budou existovat. Celá řada Řada je, věc je tady upravena obecně a potřebujeme ovšem ještě v některých případech detailnější úpravy a postupy. Především tam, kde dosavadní systém má doznat změny fungování. Tento návrh předpokládá že se budou používat také technické specifikace, ale kritéria, která mají splnit, jsou pojmuty stručněji a snadněji. Ale my také musíme se zaměřit na konzens s občany. Existují fory, fora a konzorcia, která se mají účastnit tohoto systému, ale to nesmí vést k vypracování rozporuplných norem. Také malé a střední podniky se musí podílet na vypracování těchto norem. Na náklady na účast na forech jsou poměrně vysoký a, a postupy nejsou vždy demokratické, neboť určitá fóra a konzorcia tam dominují e, aktéři mimo EU a právě proto se musíme snažit vytvořit takový systém, aby evropské normy byly skutečně vypracovávány evropskými normovacími orgány. A tak to můžeme zařídit tak, že budeme používat zjednodušený postup a sice ve všech členských státech a také zapojíme všechny zájmové skupiny. Technické specifikace by měly být umožněny a povoleny jenom tehdy, když je to skutečně nutné. A i zde je třeba dbát na zásady transparentnosti a otevřenosti. U IKT půjde také o to, aby byla zachována interoperabilita. Jinými slovy to znamená, co je náš cíl. To jsem řekl na začátku. Já se domnívám, že cíl je formulován správně, ale k tomuto cíli vedou různé cesty. A v této souvislosti chci říci, že tento dokument navrhuje pouze jednu možnou cestu, možná dokonce, že to není ta nejlepší cesta, ale je to cesta, která nám umožní eh, rozvinout, postrčit určité postupy a stimulovat je a tato cesta nám také umožní využívat lépe fóra, o kterých jsem hovořil. tato fora mají například definovat určité úpravy a zde EU poněkud pokulhává především ve srovnání s našimi globálními konkurenty. Děkuji vám za pozornost. Srdečně děkuji, to byl zpravodaj a nyní dám slovo komisi, aby představila svoji práci pan Brickman. Děkuji mnohokrát za informace, za možnost se zde vyjádřit. Eh, Informace se soustředí na otázku, která je v naší pravomoci a kde jsme od vašeho zpravodaje slyšeli tedy hlavní prvky jeho stanoviska. Chceme poděkovat panu Gierkovi za podporu našeho návrhu a poznamenali jsme si ty součásti, které vyvolávají určité znepokojení. Chtěla bych eh, vysvětlit již nyní, proč jsme předložili ten návrh, který máte před sebou. Za prvé bych měla vysvětlit, že je to balíček. Nejde jenom o nařízení, ale také sdělení. A je to důležité, protože v oblasti normalizace ve skutečnosti nepotřebujeme právní nástroje pro všechny prvky strategie. A proto jsme představili balíček spolu se sdělením, kde stanovíme strategickou vizi až do roku 2020 pro evropské normy a také právní normy, které budou sdělení doprovázet. Je to důležité, protože některé eh, prvky uvedené panem Gierkem nejsou obsaženy v nařízení, ale jsou vysvětleny v tom sdělení. Takže já bych nyní chtěla vysvětlit, že existuje skutečně nařízení a největší užitek nařízení je v tom, že se bezprostředně bez transpozice uplatňuje v členských státech. A obrací se zejména na členské státy, na komisi a do jisté míry také na evropské normalizační instituce. A v tom jednom nařízení jsou vlastně obsaženy všechny prvky, které byly dosud v různých eh, právních aktech. Takže výhodou je, že je to skutečně pro uživatele příznivější. V jednom textu naleznete veškeré prvky, které jsou nezbytné pro uplatnění tohoto nařízení. Takže na foliích vidíte vlastně jednotlivé právní nástroje, které budou nahrazeny či částečně nahrazeny. Jednu věc bych chtěl zejména uvést. Směrnice 2834 Tam chceme zdůraznit, že hovoříme o té normalizační části Netýká se to té části o technické harmonizaci. Ta není vůbec eh, dotčena naším návrhem. Takže nehovoříme o technické regulaci, ale pouze o normách. Protože, jak víte, 9834 řeší jak technickou harmonizaci, tak normalizaci. Když hovoříme o technických normách, tak To jsou skutečně nástroje pro průmysl a vůbec eh, technické nařízení, které by bylo povinné. Jsou to tedy dobrovolné technické normy. Takže velmi stručně se podíváme na další. Několikrát jsme zdůraznili, že to, co zde navrhujeme, je evoluce, nikoli revoluce. Tedy chceme ukázat, jaká je situace. Co se nemění v tom systému? Pokud je o charakter no- norem, je tu tedy dobrovolný přístup, eh, opřený o tržní mechanismy a je zdu tedy prvotní úloha mezinárodních norem. Neměníme nic, pokud jde Pokud je o úlohu evropských normalizačních organizací, víte, že komise si přála, aby tyto soukromé organizace měly jedinečný statut, aby, měla, aby měly vlastně privilegované postavení pro vypracování evropských norem. Máme tedy rám, rámcové dohody o partnerství a jsou vlastně s námi svázány tímto privilegovaným vztahem. My zavádíme do tyto prvky do samotného nařízení. Princip národní delegace se nemění, neměníme také nic na podnikatelském modelu evropských normalizačních organizací, takže to vše zůstává nedotčeno. Není to obsaženo v nařízení, ale je to ve sdělení. Protože právní nástroj musí být redigován podle velmi přísných kritérií a to jsou věci, které prostě v nařízení nenaleznete. Proto jsme vlastně zpracovali sdělení, které to všechno vysvětluje, vysvětluje celý systém, který je základem evropské normalizace. A tam vlastně nic neměníme. Spravodaj zmínil řadu inovací. Já bych se na ně také chtěla zaměřit. Za prvé, komise připraví po konzultaci se subjekty roční pracovní program, který se bude zabývat eh, koordinací a konzultací všech zúčastněných stran. Zatím tento program neexistuje. Připravujeme pracovní program, který by měl být schválen komisí v nadcházejících týdnech. A to vám také ukáže, jak evropské normy podporují nejen legislativu EU, ale také politiky EU a jak normy mohou být využívány na podporu hlavních eh, klíčových iniciativ inovac, partnerství pro inovace, digitální agenda, zdroje pro Evropu a podobně. A to nám také ukáže, jaké budou mandáty komise pro příští rok. Takže je to vlastně první pokus předložit radě a parlamentu priority pracovního programu v oblasti evropských norem. Tento pracovní program je uveden v nařízení. Je to tak důležitý nový prvek a bude mít formu sdělení parlamentu a radě. A zpravodaj uvedl explicitní rozšíření na služby. A tady bychom chtěli zdůraznit, že podobně jako u zboží, chtěli bychom navrhnout rozšíření na oblast služeb pouze pokud je to ve veřejném zájmu a pokud je tu tržní dimenze. To znamená, že charakter norem pro služby se neliší, požíváme stejné principy. A chtěli bychom mít také inkluzivnější systém, abychom zahrnuli více zúčastněných subjektů. Zpravodaj hovořil o nových pravomocích pro komisi. To jsou pravomoci, které pramení z Lisabonské smlouvy. Jde o Lisabonskou komitologii která je uvedena v našem návrhu. Jsou tu ustanovení také pro aktiv přenesené působnosti a chtěli bychom před, také využívat stávající specifikace IKT pro fora a konzorcia v oblasti veřejných zakázek. Tady je důležité slovo stávající. Na rozdíl od ESO, od evropských normizačních organizací, nebudeme dávat mandát konzorcím, aby vypracovali normy v oblasti IKT. To, v, to vůbec není naše představa. Ve skutečnosti, a nařízení to vysvětluje, budeme využívat stávající specifikace v oblasti IKT, samozřejmě při využití různých pojistek a kritérií, která musí být splněna takže tento prvek je důležitý vzhledem k tomu, že dáváme mandát eh, evropským normačním organizacím, aby vypracovali normy. A v konkrétní oblasti IKT, kde bychom, bychom využili stávající mandát, tedy ten mandát eh, pro evropské normenční organizace bude tedy monopolem pro standardizační organizace. My nedáváme žádné jiné organizaci funkci vypracovat evropské normy. To je také důležitý prvek, protože jsem již zaznamenal, že to může vést k určitému nedorozumění. Malé a střední podniky a společenské subjekty, které mají podíl na této problematice. My vlastně pod jedno právní zastřešení dáme spotřebitele, malé střední podniky, zájmy ekologické a, a zdůrazňujeme také zastoupení na úrovni vypracování politik v oblasti normalizace na evropské úrovni všech těchto složek. A to také hovoříme na národní úrovni, zdůrazňujeme, že tyto zásady platí to není může být v nařízení a proto je to v tom sdělení. Opět, opět ve sdělení naleznete ty kroky, které jsou požadovány po členských státech, aby bylo zajištěno efektivní zapojení všech zúčastněných subjektů. A v nařízení také navrhujeme harmonizovaná kritéria pro financování pro malé a střední podniky a spotřebitele. To je také inovace, protože zatím e, neexistovala tato finanční kritéria. Takže tyto subjekty vlastně budou financovány na základě harmonizovaných kritérií. Také bychom chtěli větší zastoupení a větší reakci ze strany evropských, tedy společenských subjektů. To je důležité. Inkluziv, inkluzivita je důležitá. Pozice evropských normačních organizací to bychom chtěli zúraznit. Cen, Cenelek a ECI budou mít i nadále monopol při vytváření evropských norem. To je velmi důležité. Jsme přesvědčeni, že evropský normalizační systém funguje dobře a zaznamenali jsme pozitivní výsledky a měl by to být nadále tento zvláštní privilegovaný vztah mezi komisí a soukromými organizacemi. Přejeme si zavést jasnější lhuty pro poskytování, tedy pro plnění a financování v základě výkonu. Chceme urychlit evropský normalizační proces, aniž bychom ovlivnili strukturu systému normalizace. Nicméně chceme je požádat, aby poskytovali větší výkony. A to je možné na základě našich rámcových dohod, kdy upravíme ty stávající a až vstoupí platnost nové finanční nařízení, tak uplatníme tedy nové rámcové dohody o partnerství s evropskými normačními organizacemi a budeme vlastně schopni takto naplňovat nové nařízení. Máme také určité cíle. Měl by to být cíl zvýšit efektivitu o 50 do roku 2020 a až bude existovat nové finanční nařízení a nové rámcové dohody o partnerství, tak zavedeme určité certifikační prvky, které budou už v tom novém finančním nařízení. Hovoříme o paušálních částkách, které by měly být už v nových dohodách o partnerství v souladu s revizí finančního nařízení. Věříme, že to bude možné příští rok. Také zahrneme více reportingu, který by byl transparentní. Tady bude větší úloha pro nás a budeme požadovat urychlení celého procesu. Aniž by to samozřejmě ohrozilo kvalitu příslušné normy. Nicméně předpokládáme skrze revizi nového finančního nařízení určité zjednodušení, které by mělo být eh, pozitivně přijato normalizačními organizacemi. Jedna otázka se v, návrhu zprávy objevila, jedna otázka se objevila, je to otázka načasování, tedy jak, jaký časový rámec existuje pro poskytnutí zprávy a dalších krok. Máte potíže? Ptá se pan předseda. V čem je problém, prosím? Já to vysvětlím. V článku 7 návrhu nařízení je požadavek, aby Evropská normační organizace reagovaly do jednoho měsíce na příslušný mandát. A potom komise má tři měsíce na to, aby připravila smlouvy. My chceme říci, že na jedné straně ta reakce je jednodušší pro evropské nadvenční organizace, protože byly vlastně zapojeny do koordinace a konzultace již dopředu na základě ročního programu, takže to nebude úplné překvapení. Protože byly od samého počátku již začleněny do vypracování priorit. Proto si myslíme, že měsíc by měl stačit pro evropské normalizační organizace, aby zareagovali, Protože vlastně už měsíce jsou informovány o určité problematice a vědí o prioritách, takže to není žádné překvapení. A potom hovoříme o různých krocích, tedy zásada řádné zprávy, finanční zprávy. Musíme vyhodnotit návrh, pokud jde o relevantnost, kvalitu, efektivitu z hlediska vynaložených nákladů. A existují tedy různé kroky, které je třeba učinit. Snažíme se zdokonalit naše pracovní metody a vypracovat tedy tu, ten kontrakt co nejdříve, ale neznamená to pouze říci ano či ne. Otázka specifikací IKT je významnou inovací, o tom mluvil zpravodaj. Chceme říci, že existují dvě cesty. A ještě jednou to vysvětlení naleznete ve sdělení. Protože ve skutečnosti podporujeme spolupráci mezi evropskými normalizačními organizacemi a a konzorci na vývoji nových IKT norem. A pokud jde o specifikace, ty jsou důležité pro interoperabilitu, jak řekl pan Girek. A proto bychom chtěli dát možnost uznat stávající specifikace IKT. Ale má to řadu podmínek. Zcela evidentně přijmeme, že po konzultaci zúčastněných subjektů platforma, která vznikla a která bude spuštěna příští rok, v roce 2012, má řadu podmínek nebudeme používat stávající specifikace IKT v oblastech, kde již existuje evropská norma či evropské normy, ale pouze tam, kde evropské normy jsou zastaralé, překonané, kde nejsou přebírány trhem, nebo tam, kde neexistují normy. A zavedeme kvalitativní kritéria, která budou velmi přísná. Zejména respektují pravidla FRANT, to znamená pravidla hospodářské soutěže u horizontálních dohod o spolupráci. Obecně vzato specifikace IKT musí splnit všechny požadavky od koncenzu otevřenosti, transparentnosti podle přílohy 2 dohod VTO. Takže závěrečné slovo o významu tohoto nařízení, kde bychom skutečně uvítali co možná včasné přijetí a vstup v platnost, pokud možno 1. ledna 2013. Pravodaj zmínil, že pro jednotný trh a digitální agendu je to důležité. Je to důležité také pro politiky vůči malým a středním podnikům. Vztah tedy DG pro výzkum a DG pro vnitřní trh, je třeba řešit výzvy společnosti. Poslední slovo Toto této je skutečně významná a již v roce 2013 spustíme nezávislé hodnocení změn, které byly zavedeny. Děkuji vám mnohokrát. Srdečně děkuji za tuto informaci. Takže první stanovisko pan Březina Eh, děkuji, pane předsedo. Já eh, souhlasím s návrhem stanoviska eh, pana kolegy Gierka a ve všech podstatných rysech jej podporuji. Jeho stanovisko je mimo jiné zhodné i s některými názory členských států vyjádřených při projednávání v Radě, pokud to není na tomto fóru přitěžující okolnost. Jenom některé detaily eh, a eh, drobná připomínka. Eh, třeba k odůvodnění pozměňovacích návrhů v jeho návrhu stanoviska číslo 5, 6 a 8, pozměňovací návrhy týkající se bodů odůvodnění 19, 20 a 22, kde i v souladu s mým názorem jsou, eh, je výraz eh, norma v oblasti ICT nahrazen výrazem technická specifikace. Eh, nejsem si jist, že uvedené odůvodnění je pro tuto změnu dostatečné. V odůvodnění je uvedeno, že normy jsou vymezeny na základě svého regionálního původu či způsobu vypracování a ne v závislosti na průmyslovém odvětví. S tím lze souhlasit jen částečně, protože jako norma může být označen jakýkoliv dokument. Může to být norma odvětvová, podniková nebo norma združení. V případě daného návrhu eh, nařízení eh, byla eh, snaha při připomínkách jednoznačně odlišit evropské normy od jiného druhu dokumentu připraveného fóry a konzorcií. Takovýchto detailních připomínek mám několik, ale jdou do přílišného detailu, jinak se se všemi eh, podstatnými rysy stanoviska pana kolegy eh, stotožňuji. Děkuji za pozornost. Děkuji, kolegyně. Děkovat. Děkuji, rád bych navrhl, že bychom v rámci tohoto výboru měli zavést určitý standard velikosti písma těch slajdů, které jsou tady prezentovány, protože já jinak to není možné někdy přečíst, takže to není dostatečná služba. Jinak bych měl pár připomínek. Chtěl bych zpravodaji poděkovat za intenzivní práci, kterou v rámci zpracování tohoto tématu vynaložil, pokud jde o zahrnutí malých a středních podniků a takzvaných societal stakeholders. Tam bych si nebyl jist, zda by tam se nemělo hovořit opakovaně o posílení. Chtěl bych připomenout, že v tomto výboru jsme už o tom diskutovali podrobně, zda by nebylo možné těm normalizačním orgánům z oblasti a societal stakeholders poskytnout také právo hlasovat. Pro mě tato diskuze zatím ještě není ukončena, takže já si myslím, že by se ta role měla posílit. Formulace, kterou tady pan eh, Kierek v bodě 18 zmínil, ta se mi zdá jako určitá dohoda o úloze normalizačních orgánů z oblasti eh, stakeholders, tedy akcionářů. Za druhé, zahrnutí norem z oblastí fórem a konzorcií. To je jeden z hlavních záměrů tohoto balíčku a já se musím přiznat, že určité velké výhrady které nacházím v tom stanovisku a týkají se norem sfor a konzorcí, tak já tyto výhrady takto nezdílím. Já si myslím, že je důležité postarat se o to, aby standardy z této oblasti při výběrovém řízení byly uvedeny jakožto referenční veličiny a jak se tady navrhují ty změny článku 9 a 10, to si myslím, že to spíše blokují, nikoliv podporují. To je tedy takový druhý předmět k diskuzi. A za třetí, jak jste právem tady poznamenali, jedná se o právní rámec norem v oblasti služeb a tady musíme zvolit opatrnou cestu, především s ohledem na malé a střední podniky. Členské státy vyjádřily obavy, že by to bylo příliš urychlené a jsou to tedy členské státy, o kterých jsem slyšel já. A já si myslím, že takovýmto způsobem bychom měli postupovat opravdu velice opatrně a v tom jsme doufám zajedno. Děkuji. Paní kolegyně, která tady včera, eh, pan, pan kolega tady včera nebyl, bavili jsme se o tom, že musíme hovořit o minimálních veličinách to bylo opravdu jenom takové velice malé, pokud jde o ta písma. E, tady, jak jste zmiňoval, byl to opravdu velice praktický odkaz. My jsme na to nepomysleli, že to je opravdu tak malé. Další kolega má v slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o reklamace, co se týče normalizace, tak zrušme zkratky a akronymy. Člověk se v tom ztrácí. Chtěl bych eh, podpořit eh, vyjádření kolegy eh, Butikofra o malých a středních podnicích. Milý kolego Gierku, nerozumím některým pozměňovacím návrhům. Hovoříme o 18, ale je to také pozměňovací návrh 4 a 19, kde je cítit, že malé a střední podniky a účast malých a středních podniků je utlumena a původní návrh komise byl lepší, protože vyžaduje přítomnost malých a středních podniků, o kterých víme, že jsou buď eh, hůře organizované, snad ne hůře organizované, ale mají méně prostředků pro to, aby dali zaznít svému hlasu a proto je podporujeme a víme, že je to odvětví, kde růstové výhledy jsou nejvyšší. Druhá poznámka se týká průmyslových aspektů. Zdá, mi, zdá se mi, že průmysl není dostatečně zdůrazněn. Já dobře rozumím tomu, že to není oborový text, ale přesto v příloze 3, kde se definují organizace evropské zúčastněné subjekty, jsou tam spotřebitelé, jsou tam zástupci životního prostředí, zástupci společnosti, malé a střední podniky, ale průmysl tam vůbec není. Já si kladu otázku, zda by nestálo za to vypíchnout eh, konkurenceschopnost našeho průmyslu právě díky normalizaci. Třetí věc, která je vedlejší, v evropských organizacích eh, zúčastných subjektů je jim zapovězen střed zájmu s průmyslem a v oblasti obchodní, profesní a jiné. Ale organizace, která nemá střed zájem, zájmu, evropská organizace, která nemá střed zájmu s průmyslem, s obchodem, to je prostě politická organizace. Všechny organizace, které, se kterými se stýkáme, tak ty všechny zastupují právě tyto kategorie aktivit. Takže já nerozumím tomu, jak to může fungovat zejména pokud máme evropské organizace zúčastněných subjektů, které zastupují průmysl. Děkuji vám a chci se zeptat, zdali by se k tomu chtěla komise vyjádřit, odpovědět na to? Ano, ráda. Začněme vyjádřením pana Ody jde o vyjasnění. Tedy ty stakeholders organizations v příloze 3, to jsou organizace, které budou dostávat eh, financování na své aktivity, řekněme v oblasti normalizace. Takže jsme vytvořili takový seznam těchto organizací, které představují společenské zájmy, malé a střední podniky, které budou moci dostávat finanční zdroje. Průmysl nebude dostávat finanční zdroje, proto není uveden. Průmyslové obory, průmyslové organizace nejsou v příloze 3 uvedeny. Týká se to pouze tedy těch organizací, které dostanou eh, finanční zdroje. Ty čtyři velké organizace, které zastupují společenské zájmy, malé a střední podniky a podobně, a které budou mít přístup k financování. Proto nemůžeme zahrnout eh, průmyslové obory v příloze 3. Samozřejmě průmysl je jádrem normalizace celého procesu. Průmysl vypracovává evropské normy a je zásadním partnerem. Bez průmyslu není normalizace možná. To je zcela jasné, my nějak systém neměníme, je to dokonce klíčový prvek pro to, abychom měli normy, které budou přijaty trhem. Musí to být normy, které byly koncenzuálně vyvinuty. Takže chci říct si jasně, že o něčem takovém neužijeme. Takže děkuji za vaši podporu pro přístup komise v oblasti malých a středních podniků. Pan Butikov to také uvedl. My jsme navrhli důraznější formulaci, abychom žádali Evropské normační organizace, aby zajistili zastoupení těchto malých a středních podniků. A chápeme, že ta formulace může být kritizována. Je to náš původní návrh a máme za to, podobně jako pan Butikov i vy, že jde o trošku důraznější postoj. Uvidíme, jak se vyvine tedy legislativní proces. Ale vy jste správně pochopili, že je to důraznější formulace, která ukazuje, jak jsme tedy, jak nám záleží na malých a středních podnicích. Domnívám se, že diskuse se týká zejména velkých novinek v tom nařízení. Úloha, kterou chceme přisoudit specifikacím v oblasti IKT, oblast služeb. V oblasti služeb to zdůraznila řada řečníků, pan Butikov, zpravodaj a další. Určitě nebudeme vynalézat něco nového oproti tedy výrobku a zboží. Budeme tedy přesně stejnou cestou pro vypracovávání norem. Budeme vycházet z potřeb trhu a stejný postup, tedy na základě koncenzu. V žádném případě nechceme něco vynucovat v oblasti služeb, co by nevyplývalo ze spolupráce v terénu. A Tady jsme maximálně zdůraznili tyto věci ve sdělení, ale i v nařízení. Tedy aspekt obezřetnosti, který zdůraznili někteří řečníci. V oblasti IKT to je vlastně jádro návrhu, protože pokud, jak řekl pan Butikofr, pokud chceme být v souladu s technologickým vývojem, tak je jasné, že musíme urychlit tempo využívání těch věcí, které na trhu existují. A komise určitě nebude začínat vypracovávání norem v této oblasti, kde ty normy už existují, právě na základě práce for a konzorcí. A my jsme vytvořili velmi striktní kritéria, kritéria kvality. To jsou kritéria naprosto věrohodná. A u těchto kvalitativních kritérií, které musí splňovat eh, tyto specifikace, jsme právě vytvořili platformu, která bude složena ze všech subjektů v oblasti IKT, členské státy, normizační organizace, fora a konzorcia. Nebudou to samotné podniky, samozřejmě. Záleží nám na dodržení pravidel hospodářské soutěže a duševního vlastnictví. Takže máme určité pojistky. Ten konzultační proces bude velmi široký v oblasti IKT a komise potom předloží návrh a rozhodne o uznání těchto specifikací v oblasti IKT. A to by nám mělo umožnit poskytnout eh, podporu specifikacím IKT na podporu našich zásadních politik, e-government, elektronické zdraví, elektronická zpráva, všechny věci, které jsou důležité pro rozvoj politik komise v této oblasti. Takže to vše bude použito, využito díky těmto mechanismům. Takže tím eh, skončím pro to první kolo otázek pokud je o náš návrh. Děkuji vám srdečně. Ptám se pana Gireka, zpravodaje. Chcete se ještě vyjádřit? Chcete ještě něco říci, pane Gireku? A nebo jste spokojen? Děkuji vám. Jenom se chci vyjádřit k definicím definicí, definice norem a specifikací musí být samozřejmě přesné a musí být v souladu s ISO normami, neboť my máme normy ISO a tam tento rozdíl máme na specifikace a normy. A tady Souhlasím s tím, co řekl pan Březina. Pokud se jedná o malé a střední podniky, pak je musíme přiblížit k procesu či přitáhnout k procesu vypracování norem a specifikací, ale je třeba také mít určité ekonomické předpoklady. V pozměňovacím návrhu 18 hovořím o tom, že že jejich zastoupení má být usnadněno, ale to je něco jiného než zajištění zastoupení, protože tady se jedná o finance. Já nevím, zdali normalizační organizace jsou na to připraveny také převzít na svá bedra takováto řešení po finanční stránce. Takže obecně souhlasím se svými s předřečníky. Je zajisté třeba zdůraznit roli malých a středních podniků při vypracování norem a specifikací. Děkuji vám, děkuji vám srdečně. Děkuji panu Gierekovi, kolegům a komisi a tím končí ten, končím tento bod programu. Lhůta pro pozňovací návrhy je 12. leden. Takže k vůči tomu žádné námitky nejsou, tak je to schváleno. Tím končím tento bod. Uděláme si pětiminutovou přestávku. V 10 hodin budeme hlasovat a počkáme na všechny a všichni dorazí, protože jsme se dohodli na desátou. Krátká přestávka. Dámy a pánové, tak se do toho pustíme, nevím proč, ale dnes je tady poněkud méně poslanců. Možná, že to má co dělat s těmi nádhernými dny, které nás čekají na konci týdne, ale pustíme se do toho. A já chci tak také vyjádřit svou naději, že odpoledne nám tady aspoň ještě někdo zbyde, protože přijdou mezi nás zástupci předsednictví a to není zrovna hezké, když bych tady byl sám s předsednictvím. Tak, možná, že byste také mohli přijít dnes odpoledne. Takže začneme s právou paní Kolarské Bobinské. Eh, bohužel nemůže dnes být zde s námi, protože má určitý rodinný problém, ale pustíme se do toho, takže se do toho dáme. Máte všichni kartičky, hlasovací kartičky, elektronika nám doufejme také funguje, tak se do toho dáme. Kompromis to, to začíná dobře. Charles se nám tady hlásí. Pane předsedo, prosím, buďte trpěliví. Kolegyně či kolega nemá hlasovací kartičku. Prosím, vezměte to v potaz. A já se strašně omlouvám, to je určitě moje vina. Takže chybí nám jedna hlasovací kartička, možná, že to tak dramatické nebude, takže Klode, ty taky nemáš. My také mezi námi nám také chybí jedna kartička, takže ECR, také jeden v, mezi zelenými nemá jízdenku, promiňte, kartičku, říká a žertuje pan předseda, a ještě někdo je slabý v kolenou? Ne, není tomu tak, všichni jsou plně připraveni, takže kompromis A, souhlas, proti, schváleno. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, schváleno. D pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Deset pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 14 pro, padá, ano, ne. Takže 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 odpadá. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme to? Ano, již jsem se toho obával. Tady už jste se na mě tak zledívali, takže prověříme 38. Hlasujeme elektronicky? Ano, hlasování je zahájeno. Ne, asi to nefunguje. Mně to tady nefunguje, říká pan předseda. Tak ještě jednou. Takže mě to tady nejde. A už. Takže v pořádku. Končím hlasování. A zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní celkové hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Prosím, hlasujte. U EPP máme zase jednoho navíc. Dokonce dva navíc. Takže ti EPP má dva navíc. Ne, už je to v pořádku, takže končím hlasování, ano. Blahopřeji. Takže plus jeden, plus dva. Tam je někde, takže jeden byl pro, jeden byl proti. Takže jste to všechno sečetli, tá se pan předseda, děkuji vám za pomoc. A nyní zpráva pana Glanteho. Pan Glante je bohužel nemocný, takže mu přeji, eh, aby se nám brzy uzdravil, takže všechno nejlepší pro uzdravení a tyto pozdravy mu předáme. To je jenom kratěvké hlasování. Máme tady kompromisní text. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní konečné hlasování. Elektronicky budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. A zase máme někoho navíc? Ne, všechno v pořádku. Tentokrát končím hlasování. 42 pro, plus 2, takže 44, 45 pro. Gigantická většina to byla, je to krásný vánoční dárek pro pana Glanteho. A tím jsme vyřešili hlasování. A můžeme přejít k dalšímu bodu na programu a to je náš známý bod energetická účinnost. Pan kolega Turmes dostane slovo. Vy všichni pravděpodobně máte dokumenty, dostali jste celý ten balík. Je to takový obrovský balík pozměňovacích návrhů. Většina z vás to musí mít. Jestliže to sami neunesete, tak vám sekretariat pomůže. A pak můžeme začít. Takže, Claude, chceš se k tomu na začátku vyjádřit? Jako první, ne jako nejdříve, tech, nejdříve technická připomínka Charles. Děkuji, pane předsedo. Než Klod se do toho pustí, tak tady já se chci vyjádřit k harmonogramu tohoto materiálu. Vy jste se zmínil o obrovském počtu pozňovacích návrhů a proto doufám, že se nebudeme snažit to uspěchat. Bude lepší, když prodloužíme lhůtu, než když se pokusíme to uspěchat. Je to obrovský úkol pro zpravodaje a stínové zpravodaje a je to také velice důležitá legislativa, takže doufám, že můžeme uspořádat harmonogram flexibilně. Ano, Klot je další na řadě. Kolegové, já budu úvodem hovořit velice stručně. Nejdříve k procesu, k postupu. Samozřejmě je výzvou Eh, vypořádat se s osmisty pozměňovacími návrhy. A díky našim pracovníkům, díky také sekretariátu a díky angažovanosti stínových zpravodajů jsme se několikrát sešli a eh, již jsme měli 500 další budeme mít dnes odpoledne a dnes odpoledne uvidíme, zdali opravdu držíme tempo a jestliže nebude možné eh, mít řádné hlasování ke konci ledna, pak to všem sdělím a také to probereme se stínovými zpravodaji již dnes odpoledne. Tak, abyste věděli, jak na tom jsme, tak po dnešní schůzce, po odpolední schůzce již probereme, nebo v té době již budeme mít za sebou eh, projednání 1300 pozměňovacích návrhů. A my se budeme snažit o vytvoření kompromisních pozměňovacích návrhů, abychom o nich mohli hlasovat a jde také o to, aby nebylo předkládáno příliš mnoho individuálních pozňovacích návrhů. To je pokud se týče postupu a pokud se týče obsahu. Proč opravdu znepokojujeme hodně aktérů v Evropě touto novou legislativou. Je to proto, protože je to cesta, jak se Evropa může stát energeticky účinnějším celkem. A já vám dám tři krátké příklady. Ekonomika EU a naše eh, obchodní platební bilance v roce 2009 jsme měli malý deficit asi ve výši 4 miliardy. V roce 2010 jsme měli pozitiv, ta, eh, jsme byli v plusu, to bylo asi 10 miliard. A já to říkám proto, abyste si dokázali představit, že vydáváme každý rok něco mezi 400 miliardami euro na nákup ropy a plynu což znamená, že obohacujeme Saudskou Saudskou Arábii, Rusko, Norsko, Katar a oni vytvářejí nyní eh, stále bohatnou a jezdí eh, nakupovat k nám do Evropy a my jim jednoduše přesunujeme náš majetek, náš blahobyt z Evropy do jejich zemí a to pouze za suroviny. A my se snažíme snížit tento transfer eh, ve výši 400 miliard, eh, minimálně o 50 miliard každý rok. A týká se to také vytváření energetických investicí v Evropě. A to, je také, to se také týká zaměstnanosti. Například e, vytváří se především e, pracovní místa na místní úrovni a tato místa nejsou potom v konkurenci s čínskými pracovními místy. A opravdu e, potom přístroje v Evropě Evropě dovážíme a také například ploché televize. Dovážíme, s tím nic nenaděláme, ale například při úsporách energie dokážeme se prosadit. A potom za druhé se to týká také konkurence schopnosti malých a středních podniků a energeticky intenzivního průmyslu. Co se snažíme dosáhnout touto směrnicí? My se snažíme snížit náklady na energii pro malé a střední podniky. A jak toto dokážeme? Lze snížit objemy, tak abychom zvýšili energetickou účinnost výrobního procesu, ale tady je třeba chápat ještě druhou věc a ta je následující. Máme liberalizované trhy s elektrickou energií a tady se cena vždy stanovuje na báze marži posledního eh, energetického článku. A jestliže se budeme snažit o účinnost i u elektřiny, pak eh, poptávkovou křivku, křivku poptávku eh, dokážeme snížit. A to povede také tomu, že ceny za elektřinu v Madridu, v Paříži, v Amsterdamu budou potenciálně moci klesat na místních trzích. A to jsou takzvané spot markets a tam se právě drahá elektřina kupuje. A já mám také ještě otázku na komisi. Jestliže jdete do detailu této směrnice, tak pochopíte, že se tady vylučuje tak říkajíc nevyužívání, nepoužívání energie. Takže chápu to správně tak, že eh, k uhlí, vysoké pece se tam nezapočítávají, ale potom také zpracování oleje tam není zahrnuto. A co to potom znamená? Může nás komise s tím seznámit, může nám vysvětlit, proč vyloučili neenergetické využívání ze směrnice a potom energetická chudoba. Komisař Tinger minulý týden představil svoji cestovní mapu a její signál ukazuje, že půjdeme se ubírat směrem, c, směrem uh, k uhlí, k jádru a tak dále a tím uh, zroste cena energie v Evropě. My musíme také e, e, rekonstruovat staré uhelné elektrárny a podobně. A právě proto náklady evropských domácností budou stoupat, tedy domácnosti budou platit více za energii a proto musíme především pomoci těmto chudým domácnostem v Evropě tak, aby si elektřinu a e, další zdroje mohli dovolit. Děkuji vám, děkuji vám, děkuji vám srdečně ještě k postupu, abychom nepostupovali nesprávně zpravodaj a stínoví zpravodajové nám velice e, pomáhají při formulaci Eh, kompromisních návrhů, ale vy nemůžete schválit harmonogram, to můžeme rozhodnout jedně tady na výboru. To znamená, že neexistuje zatím žádný pevně stanovený harmonogram. Existuje dohoda, že se pokusíme co nejrychleji to dotáhnout do konce a že se pokusíme to dotáhnout do konce za dánského předsednictví. To je to, o co nám jde nejvíce. A proto e, tady dva e, řečníci hovořili o tom, že bychom mohli hlasování protáhnout o jeden či o dva týdny. To uvidíme, jak budeme postupovat v lednu. Ale je to komplikovaná tématika. A tady se hlásí o slovo celá řada lidí a já bych nejdříve chtěl dát slovo stínovým zpravodajům a nejdříve pan Píper a potom paní Thompson. Děkuji, děkuji, pane předsedo že je třeba investovat do energetické účinnosti a že je to dobrá věc, na tom jsme se shodli. A sice z důvodu snížených nákladů, z hlediska snižování energetické závislosti a také kvůli ochraně životního prostředí. O tom pan Turmes hovořil, ale pan Turmes nehovořil o tom, že dnes také budeme projednávat pozňovací návrhy. My máme sice společný cíl, ale máme e, zde různé postupy. Pozitivně se chci vyjádřit na začátku. Tedy mohu říci, že v článku 2 jsme udělali první dva krůčky vpřed a také v článku 10, pokud se týče tepelné kogenerace tak tady vidím možnost dohody. Ale v zásadních věcech jsme mílové kroky od sebe vzdáleni. Krátce řečeno, zpravodaj zde sází na nátlak určitý, ale my chceme, aby se obecně členské státy zavázaly k energetické účinnosti, ale chceme poskytnout státům a občanům větší možnost, jak cílů dosáhnout. Ale taktika pana Turmese je zajímavá. Kompromisy nejsou kompromisy, protože vy jste jednou vyhmátl ten kompromisní návrh či jiný kompromisní návrh, které se všechny ubírají pouze vaším směrem. Většinu pozměňovacích návrhů jste nezohlednil, takže že vůbec tady nevidíme žádný pohyb před. A také některé další eh, tém, další témata byla eh, otevřena, například v článku 13, 3, kde tedy žádáme o renovaci eh, budov do roku 2050, aby bylo renovováno 80 budov. Pane Turmesi, vy jste měl nedávno narozeniny, k tomu vám ještě eh, blahopřeji. Mě v roce 50 bude 89, vám 91, vy jste trošku věc, více fit než já, to připouštím, ale my pak ještě o této politice budeme hovořit, protože já jsem pevně přesvědčen o tom, že to, co si dnes stanovíme, to do té doby vyřídí majitele domů a další aktéři sami. Nemusíme to před eh, dnes plánovat na 30 a 40 let dopředu. Tady v této směrnici se jedná o rok 2020 a tam se musíme rychle dostat a všechno ostatní na tento časový horizont, to je science fiction a tím se přece nemusíme zabývat. Chci ještě říci druhou věc, která, o které se hlasuje ve výboru pro životní prostředí že nyní také najednou saháme na systém ETS. Najednou se říká, že musíme vzít povolenky z ETS, vyndat povolenky z ETS, protože jsou velice výhodné. A co je příčinou? Netrestáme nyní také podniky, protože se jim daří hůře v ekonomické krizi? Uh, takže to jsou návrhy, na které se díváme minimálně udiveně. A myslím si, že tato směrnice by se neměla dotýkat systému ETS a také komise říká, že vůbec nedokáže odhadnout dopad této směrnice na ETS. Tady si myslím, že se musíme domluvit na velice čisté formulaci, aby to bylo oddělené. Pokud se týče pozměňovacích eh, návrhů, pak se chci vyjádřit k jednotlivým článkům. Článek 3. Tady máme cíl 20%, který my jako EPP uznáváme jako závazný cíl, ale chceme, aby členské státy měly volbu. Jestliže to budete e, formulovat pevně a rozdělíte na určité sektory, tak e, si myslím, že by to tak se nemělo dělat. Já si myslím, že my tady nediskutujeme o cíli, ale o cestě k cíli diskutovat můžeme a měli bychom ponechat také členským státům větší malévrovací prostor. A čtyři. Renovace veřejných budov. čtyři procenta povinnosti renovovat budov. A mnohé členské země se na to dívají jako na otopii a říkají, že jsou daleko dál. Jiné říkají, že jsou daleko dál. Já se domnívám, tady musíme tak také eh, dát k dispozici větší manévrovací prostor. Musíme myslet také na nájemníky a vy také hovoříte o našem pozitivním příkladu. My bychom do roku 2018 měli mít e, nízkoenergetické budovy a měli bychom také najímat budovy podle nejnovějších energetických požadavků. Až mi pan Turmes předloží finanční plán, pak o tom můžeme hovořit, ale pak to by vedlo k tomu, že veškerá zastoupení zastoupení členských států by si museli najmout nové budovy a e, zde musíme být realističtí, protože by nastal absolutní chaos v Bruselu. A pokud se týče článku číslo čtyři, tak já si myslím, že tady musíme postupovat flexibilně. I zde musíme dát členským státům možnost dělat například více v soukromé sféře, méně ve veřejné sféře, či naopak. Nad tím nadevším musí stát 20% cíl úspor. Jestliže členské státy dokážou, že se ubírají správnou cestou, tak i u renovace budov bychom měli postupovat flexibilně. A člán článek 5, eh, veřejné zakázky a veřejný sektor. Vy nyní říkáte, že energetická účinnost je důležitá u zakázky stejně jako cena nabídky. A já se ptám, s jakým oprávněním to můžeme říci, budeme mít potom Eh, i další požadavky, které budou na úrovni ceny a já se domnívám, že toto je pouze poručníkováním našim obcím a městům. A ví, co přijde další. Přijdou potom, že se budou psát do zakázek například kvóty, kolik žen má kde být a tak dále. A já se domnívám, že takto se postupovat nejde. Článek 6, poslední připomínka, takže i zde souhlasíme s úsporami ve výši 1,5%, ale ani tady nesmíme se na, dívat na členské státy jako přes jedno kopito. Ty členské státy mají mít možnost Eh, postupovat, jak budou chtít. Také můžeme započítat například renovaci elektráren, potom také určitá opatření v dopravě a například při výměně přístrojů. Jestliže dojde k výměně přístrojů, pak to taky musí být uznáno a započítáno. Tady jste také předložil jeden návrh, ale prosím kolegové, poslouchejte pan Turmes vyškrtl středně dobé a opatření, žádné energetické do, uh, uh, opatření a také žádné ene, um, inteligentní elektroměry. Uh, jde o to, aby všechny tyto přístroje byly na trhu v minimální míře, tedy 30%. A kdo to všechno zaplatí a jak to prosadíme? A to je velice zvláštní kompromis. A k tomu jeden příklad. Jestliže se dostaneme k tomu, že stará lednička bude bude vyměněna za ledničku A++, tak je to určitě úspora. My spotřebováváme méně energie, ale kolega Turmes to chce eh, dovolit jenom tehdy, jestliže e jako design nová lednička C se, bu, eh, se nakoupí. Jinak to není žádná úspora a tomu nerozumím. Nevím, proč bychom měli zále stupňovat naše podmínky a požadavky. A e, takže členské státy budou moci stále méně prokázat, co všechno uspořádali. A pak tady máme přílohu 5, to je takzvaný rebound effect. Vy chcete v budoucnosti také zohlednit, když si vyměním ledničku a postavím si ji e, do sklepa, protože si tam chci chladit pivo, tak to chcete zase odečíst. Takže mě do toho nic není. Jest jestli řecké nebo litevské rodiny si budou chladit pivo někde ve sklepě. O, s tím, e, o tom s vámi vůbec nechci jednat, e, pane kolego, protože na to jsme příliš dobře placeni. Takže příloha 5 to je absolutní e, extrém. Takže facit energetická efektivnost tu chceme dosáhnout, chceme také stanovit a popsat opatření. Tato opatření však musí být flexibilní a pokud bude směr v pořádku, pak má komise mít možnost zasáhnout tak, aby vrátila členské státy zpět do správného směru, ale Evropa se musí snažit především o dosažení cíle a musíme ponechat členským státům manévrovací prostor. Děkuji. Děkuji. Dále má slovo kolegyně Thompson. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám všem za vaše příspěvky a za předložení tolik pozměňovacích návrhů, jak jsme slyšeli od Kloda Turmes. 1800 pozměňovacích návrhů celkem a 300 pozměňovacích návrhů pouze k článku 10 takže jste skutečně dali pracovníkům sekretariátu i zpravodaji velký úkol, abychom nalezli kompromisy. Jak řekl předřečník, je to velmi těžké, ale usilovně na tom pracujeme, abychom dosáhli dohody. Já bych chtěla poděkovat kolegům i Klódovi za velký objem práce a během dlouhého období jsme naslouchali spotřebitelům, průmyslu, expertům, podnikatelským organizacím, odborům a samozřejmě i kolegům ve výboru ITRE. A zjistila jsem i za socialisty věc, která schází v návrhu komise. Ale než to řeknu, odpovím panu Píprovi, pokud je o ten dlouhodobý pohled. Já jsem velmi vděčná za dlouhodobý pohled až do roku 2050. Tato směrnice i u dalších předpisů se netýká politiky hic et nunc, ale skutečně takový přístup vede politiky krizím, takže já jsem vděčná za ten výhled až do roku 2050. To, co skutečně potřebujeme, je závazný cíl. A potom je tu nutná pružnost. Ale 20% energetická účinnost, to není nic nového, o tom jsme už rozhodli v radě, když tam byla Angela Merkel, která předsedala radě a rozhodla o 20% energetické účinnosti. A my jsme to odhlasovali v tomto parlamentu v roce 2008 o 20% energetické účinnosti, tak o tom se nemusíme bavit, zda jsme pro nebo proti. Problém je, že jsme byli tak laskaví vůči členským státům a nestanovili jsme závazné cíle. A co dělají členské státy? Neudělají nic. Vůbec nic. A proto je potřeba jim sdělit, potřebujete závazné cíle, protože jinak ten signál je velmi špatný. A proč musíme vyslat signál závazných cílů? Jak říká Angela Merkel, je to signál pro průmysl, protože kdo bude investovat do něčeho, co není závazné? Já jsem už slyšela, že penzijní fondy v mé zemi mají tolik peněz, neví co s nimi a nevědí, kam investovat. A proto by měli investovat do energetické účinnosti, ale bez záruk, bez závazných cílů se neodváží investovat. Takže to je velmi důležité. Je také důležité, aby členské státy pochopily finanční facility, které existují a je třeba stimulovat vytvoření trhu, kde by bylo možné uplatňovat článek 4 a 6. Členské státy by měly skutečně vytvořit finanční možnosti. Pro socialisty a demokraty, pro skupinu SAD, energetická chudoba je vážným tématem a odborná příprava také. Můžeme vlastně vytvořit tato pracovní místa, která jsou úžasná, bez zahájení postupu odborné přípravy v Evropě, protože nebudeme mít na to kvalifikace. Článek 6 a 12. Sociální cíle mohou být součástí národních eh, programu energetické účinnosti a tyto formace by měly být posíleny. A místo may by tam měl být shell, tedy větší závaznost. Ale řada stínových se spíše zabývá v pružností pro podniky a státy a ne eliminací energetické chudoby. Také by to mělo být součástí e, inteligentního měření. Nemusí být ani tak inteligentní, jak to zní. Mně se líbí představa, kdy spotřebitelé mohou reagovat v reálném čase na ceny energií, ale to zatím není možné a proto bychom měli nabádat členské státy, aby podporovali inteligentní systémy měření. V roce 2006 jsem byla pozvána, abych oslovila konferenci o obnovitelných zdrojích v Sofii, a to pořádá německá nadace Friedricha Eberta. Já jsem tam poobědvala a asistent ředitele mi řekla, já jsem velmi unavená, nespala jsem v noci a proč jsem, já jsem se ptala, proč jste nespala? Energie je levnější po půlnoci zde v Bulharsku, takže chudí lidé jako já, jsem matka samoživitelka, tak my vaříme a pereme uprostřed noci, takže se moc nevyspíme. A to samozřejmě není přijatelné. Inteligentní měření prostě nevyřeší pouze otázku energetické chudoby a přístupu k energiím pro chudé. Potřebujeme ambice této směrnici, ne protože je to pouze příhodné, ale protože je to také z hlediska finančního výhodné. Mohu vám říci, že z hlediska dánského předsednictví směrnice o energetické účinnosti je velmi důležitá pro dánské předsednictví. V neposlední řadě proto, že máme dobré zkušenosti s energetickými úsporami v Dánsku. Na konci 70. let jako reakce na globální ropnou krizi dvě země zareagovaly. Brazílie zareagovala tím, že vytvořila systém biopaliv, a Dánsko vytvořilo tedy čerpadla tepla v Dánsku. Došlo k tomu, že se nezvýšila spotřeba energie. A spotřeba energie je stále stejná, tedy dokážeme více energie ušetřit. Myslím, že skutečně z dánského příkladu můžeme mnohé načerpat, ale samozřejmě každý rok investujeme 200 milionů euro do kapes Putina. 50% energie v Evropě vyváženo. A my dovážíme energii z Ruska. A my tedy do kapsy Putina dáváme tyto prostředky, které bychom mohli ušetřit a které bychom mohli investovat do pracovních míst v Evropě. Jak už bylo řečeno, nemůžeme se nemůžeme přestěhovat domy, které mají být izolovány, které mají být zatepleny do Číny. Prostě to jsou věci, které se budou dít v Evropě. Takže pokud jde o jednání pro pozměňovací návrhy, tak to si nechám na setkání stínových později. Děkuji, paní kolegyně, a nyní kolegyně Ford, ta je další na řadě. Děkuji mnohokrát. Děkujeme zpravodaji a jeho štábu, který odvedl obrovský objem práce. Je těžké se vyrovnat s tolika pozměňovací návrhy a s tolika různými názory. A ve světle toho, já jsem vám koupila malý vánoční dárek ve Štrasburku, Klóde. A to nám pomůže, abychom všichni šli jedním krokem. Musím se podívat, co tam je, říká pan Turmes. A je tu skutečně velký počet pozměňovacích návrhů, protože je to velmi závažné téma. Téma sporné v jednotlivých členských státech. A nyní vám to pan Turmes ukazuje. Je to pro poměření toho, zda se dokážeme dostat na úroveň 20 a také Rada se tím také zabývá a předloží řadu potenciálních cest, jak ty věci posoudit. Jak už jsem řekla, já bych uvítala, aby parlament dospěl ke stanovisku, které bude mezi námi koncenzuální, protože nakonec bude na členských státech, aby ty úspory realizovali, aby prováděli tu energetickou účinnost. A my chceme snížit využití energie, která bude dostupná pro naše podniky a občany. Takže řada pozměňovacích návrhů má zajistit, aby to byla ta nejefektivnější opatření, šla jako první na řadu. Je klíčové, abychom vytvořili priority opatření v jednotlivých členských státech a já jsem s radostí zaznamenal podporu řady kolegů, zejména pro článek 10 u CHP, u generace. A také Energetická chudoba je závažné téma, pokud jde o domácí topení, ale lidé, kteří mají užívají, tedy, tedy mají přístup k úsporám, pokud jde o topidla, tak tam by skutečně měly být směrovány ty dotace. O řadě věcí se bude asi muset hlasovat. EPP správně poznamenala, že některé kompromisy vlastně nez, zohledňují všechny předložené pozměňovací návrhy, takže v rámci kompromisu existují skutečně velmi odlišná stanoviska. A tyto odlišnosti v názorech by měly být předmětem hlasování, abychom zjistili, jaká je většina v naší skupině. Já jsem podpořila přístup, aby členské státy měly pružnost při prováděcích opatřeních, například při zavedení alternativ 3% pravidlu pro plochy ve veřejných budovách. V mém regionu vlastně regionální úřady zjistí, jaká je situace u veřejných budov. Něk- pro některá ta 3% budou schudná, pro jiná to bude velmi obtížné. Tak pokud jsou alternativy, jak dosáhnout stejného účinku, tak budou směrovat prostředky tam, kde docílí největšího účinku. A také jsem předložil pozměňovací návrhy, týkající si energetických auditů, abychom prodloužili tu dobu pro podniky. Podniky, které jsou velkými uživateli energií, ne nutně potřebují krátkou dobu, aby provedli audit. Oni budou potřebovat čas, aby vlastně uvedli v život závěry z auditu. Velk spory panují okolo článku 3 oddělné názory. Hovoříme o úsporách, hovoříme o efektivitě, hovoříme o energetické účinnosti. A já chápu sdělení, které vyslali podniky, pokud máme růst, tak nechceme snížit naši, náš energetický účet, když zvyšujeme výrobu. A možná by tu šel přijmout jiný kompromis když hovoříme o rezidenčních budovách oproti budovám kancelářským. A tři čtvrtiny spotřebované energie v Evropě podle komise jsou právě zde. A to je také prostor pro průmysl. Když se díváme na poslední část, která se týká výroby a průmyslové výroby, tak tam bychom se měli zabývat úsporami v oblasti energetické intenzity. Takže existuje způsob, jak vyřešit právě ten spor u článku 3. Já vím, že to je věc obtížná a já vím, že bychom měli prostě se držet těch 20%. Další otázka je otázka vyhodnocení dopadu. Odvedli jsme práci v tomto směru. Pan Čičes, náš vážný kolega, vedl tuto práci. Dopadové studie, hodnocení dopadu, nové myšlenky byly zavedeny do původního návrhu komise. A když zde zavádíme nové náměty, které mohou být nákladné, které možná nepřinesou účinek, který, o který stojíme, tak by to mělo být vyhodnoceno, měl by ten dopad být vyhodnocen. A já rozumím tomu, že výbor IMCO vlastně se zabývá motocykly a odeslali nezávislé, vlastně požádali si, vyžádali si nezávislé hodnocení dopadu. A i to bychom zde měli podniknout. Podívat se na text a tam, kde se mění přístupy, tak eh, to nepřin... je třeba vlastně posudit dopad právě těchto změn a jiné myšlenky jsou nové. Pracujeme s tímto novým oddělením, které začne fungovat od 1. ledna. Bude to vlastně tým parlamentu, který bude hodnotit dopady nových opatření a tam je třeba skutečně posoudit přidanou hodnotu. Takže já se těším na, já se těším na pokračování této práce, která je určitě velmi usilovná. Miss Hall. Paní Hall, prosím. Děkuji. Děkuji. Začnu několika body. Navážu na vyjádření Vicky Ford. Pokud je hodnocení dopadu, my musíme nejdříve rozhodnout, jaký bude text výboru ITRE. A k tomu se ještě vrátím. Ale pokud jde o snahu sledovat práci rady, je důležité, abychom si pamatovali, že my jsme parlament, oni jsou rada. A k tomu je trialog. Takže není účelné, abychom za radu dělali práci rady. Na to přijde čas později. Byla jsem zklamána komentáři, které zazněly o práci stínových zpravodajů a o harmonogramu. Ta práce byla velmi systematická, dobře naplánovaná. A pokud budeme pokračovat tímto způsobem, tak by harmonogram měl být dodržen. Je důležité, aby poslanci nebyli předmětem pochybností v tomto směru. Skutečnost, že zde dnes sedíme pár dnů před Vánoci, je důkazem o tom, že bereme naši práci vážně. A tak by to opravdu mělo být. A představa, že nechceme pracovat s takým počtem poznacích návrhů, to je skutečně urážlivé. Stínoví zpravodaj jsou připraveni odvést práci, kterou je třeba. A cílem je, abychom docílili kvalitního kompromisu. Já myslím, že to, co řekla paní Ford, je skutečně správné. Měli bychom to říct, si upřímně. Měli bychom se upřímně postavit našim politickým neschodám, ale předstírat, že prostě problém je v tom, že jsme neuzavřeli dost kompromisní názor. Takže já bych chtěla vyzvat kolegy, aby pokračovali, aby skutečně do toho vložili ten nezbytný čas a určitě, pane předsedo, budete souhlasit, že jako europoslanci jsme povinni něco takového dělat. Já bych eh, se chtěla krátce zmínit o tom, proč existuje tato směrnice. Protože když se ztrácíme v těch detailních sporech, tak na to zapomínáme. A samozřejmě nejdůležitější důvod, proč existuje, je stále skutečnost, že musíme se vyrovnat s klimatickými změnami, jak se naši vedoucí představitelé v roce 2007 dohodli. A je důležité, aby ti, kteří se na to dívají negativně, chci připomenout, že to je řešení klimatických změn a pokud nevěříte, že klimatické změny existují, tak, tak prostě to je jedna věc, ale tady o to nejde. My nejsme jenom znepokojení znepokojeni klimatickým ale jsme velmi, velmi znepokojeni ekonomickou situací v Evropě. A jak a co udělá tato směrnice? Zvýší HDP a 200 miliard euro ročně bude ušetřeno v oblasti energií a výdajů na energie a to je důležité pro zdraví naší ekonomiky. Nesouhlasím s komentářem, který právě zazněl o tom, že vlastně bychom to mohli řešit jednodušeji, kdyby průmysl měl cíl v oblasti energetické intenzity a nejenom v oblasti energetických úspor. A je vlastně obtížnější, aby podniky, které proscházejí recesí, měly cíle v oblasti energetických, energetické intenzity a ne energetických úspor, tak abychom nepomohli průmyslu. A vlastně to nevychází. Pokud se všichni shodneme, že je to 20% do roku 2020, tak prostě ten tak bychom nesplnili tento cíl, kdybychom se zabili pouze záměry v oblasti energetické intenzity průmyslu. Pokud jde o komentáře o flexibilitě. Flexibilita je důležitá a v řadě článků můžeme situaci zlepšit. V 27 členských státech řešíme různé otázky a proto je obtížné najít formulaci a komise se to moc nepodařilo. Text, který by pokryl všechny okolnosti. Pokud jde o 1,5 dodávek energie a tuto povinnost, tak je důležité zajistit, aby článek 6 pod 9 skutečně uh, uvedl jiné cesty, jak dosáhnout tohoto cíle. A pokud je o veřejné úřady a 3% požadavek na plochu, tak uh, já myslím, že ten argument pro podlahovou plochu je dostatečně odůvodněný a možná bychom se měli tím ještě zabývat aby došlo k určitému snížení, snížení vlastně energetické náročnosti a neřešit to formou tedy podlahové plochy. Je tu výzva také závažného cíle v oblast národního závažného, závazného cíle. A to by bylo užitečné, protože pokud bychom dali členským státům větší pružnost, aby to dělali po svém, tak na druhé straně by české státy měly souhlasit s národním eh, závazným cílem, protože znepokojící a obtěžující podrobnost to je, ale cílem je, aby vlastně ta směrnice byla globálně splněna. Pokud je o veřejné zakázky, myslím, že jsme v poněkud eh, specifické situaci. Pokud tomu dobře rozumím, dnes má komise zveřejnit směrnici o veřejných zakázkách. Takže je skutečně tomu tak, že musíme být opatrní, abychom zde v té části o veřejných zakázkách byla v souladu se, s návrhem směrnice o veřejných zakázkách. Ale pokud se na to podíváme z většího perspektivy, tak si musíme říci, proč jsou veřejné zakázky důležité. Je to impuls pro trh, s výrobky, které zajišťují energetickou účinnost. A je to v zásadě úspora veřejných prostředků po dobu životního cyklu výrobku. A proto bychom to měli navázat na tu směrnici o veřejných zakázkách. Konečně chci se zmínit o myšlence cestovní mapy do roku 2050 a že bychom měli dosáhnout toho, aby 80% budov mělo splňovat ty nároky energetické účinnosti do roku 2050. Já nezdím myšlenku, že by to bylo zvlášť zábavné, protože vlastně v roce 2050 už budeme všichni mrtví. To, co děláme dnes, děláme s plným vědomím toho, kterou cestou se musíme obydat do budoucnosti. A pokud to neuděláme všechno teď, a pokud si skutečně dokážeme představit, že třeba eh, obrovského objemu odklonu od eh, uhlíku do roku 2050 a otázka renovací budou mnohem smysluplnější. A pok- my nebudeme žít, ale naše děti a naši vnuci budou žít a měli by žít v budovách, které nebudou plítvat energiemi tak jako dnes. Děkuji. OK, danke schön. Kollege Vidal Quadras. Kollege Vidal Quadras. Děkuji, pane předsedo. Poté, co jsem si vyslechl všechny příspěvky, si myslím, že všichni bychom se měli chovat v této diskusi pragmaticky, protože všichni víme, že skutečnost závazných cílů, to je takové čer, to je červený hadr pro radu a proto bychom se spíše měli zaměřit na opatření a postupy a měli bychom se snažit o vypracování co nejlepších opatření, které umožní členským státům, aby svými vnitrostátními plány prokázaly, že i jiná opatření jsou ekvivalentní pro dosažení vnitrostátních cílů. Pokud se týče jednotlivých bodů, tak u článku 3 bych chtěl navrhnout kompromis. Pokud ponecháme článek tak, jak ho navrhuje komise a mohli bychom doplnit ještě část, kde by se hovořilo o energeticky intenzivních odvětvích, tak by měly mít také členské státy cíl v účinnosti podle HDP. Takže to by byl dobrý směr ke kompromisu. Tak bychom zachovali národní cíle, pokud se týče snížení spotřeby energií a nezničili bychom odvětví, které jsou, která jsou citlivá na e, ceny energií. A pokud se týče šestky, tak tady mám tři, dvě krátké připomínky. Já si myslím, že bychom měli opravdu se zaměřit na flexibilitu. To znamená, aby členské státy měly možnost prokázat, že i jiné metody mimo závazku jsou také vhodné k dosažení v vnitrostátních cílů. A měli bychom tady použít článek 6.9. Já se domnívám, že by tady nemělo být pouze jediné vykazování. My bychom neměli duplikovat povinnosti výkaznictví a právě proto bychom měli postupovat podle článku 19, kde všechny státy předkládají své plány komisi a to by stačilo. Neduplikovali bychom, nezdvojili bychom této povinnost. A za druhé, několik poslanců předložilo opatření, které usnadní aktivní účast spotřebitelů na energetických úsporách. A aby to bylo možné, pak navrhuji, aby 6.2 hovořil o následujícím. Členské státy mají vyjádřit množství úspor, které chtějí uspořit u primární a také druhotné energie. Tak budou mít členské státy stanovit si, na co se chtějí zaměřit, buď to na úspory primární energie nebo finální energie. Pokud se týče článku 10, tak tady a tady si myslím, že opravdu bychom se měli zaměřit na vyjednání kompromisů a ještě dvě krátké připomínky. V určitých odstavcích se hovoří o okresním chlazení a vytápění. Já chci připomenout, že dálkové vytápění a Eh, chlazení eh, je pouze omezené, tento pojem jde za jeho rámec a my bychom mě měli postupovat komplexněji, takže my bychom namísto tohoto mohli říci kogenerace a nebo vytápění a ochlazování, ne dálkové vytápění a ochlazování, tak zahrneme všechny typy kogenerace, ne jenom dálkové topení a chlazení. To je důležitá věc. A pak zpravodaj navrhl novou přílohu AA, tak aby komise mohla navrhnout také podmínky pro kogeneraci. A já podporuji zde analýzu nákladů a přínosů eh, vzhledem k povinné metodě kogenerace, ale já se nedomnívám, že ta obsah této analýzy by měl být součástí směrnice. Já se domnívám, že bychom měli vyčkat a uvidíme, co komise navrhne. Možná prostřednictvím aktu přenesené pravomoci. Články 4 a 5. Tady vítám jeden aspekt a to je skutečnost, že mimo renovace budov členské státy mohou provádět alternativní metody vedoucí ke snížení spotřeby energie o 3%. Můžeme diskutovat o tom, zdali 3% jsou málo nebo hodně, ale princip bychom měli uvítat, protože je tady určité zmatení vzhledem ke skutečnosti, že energetická výkonnost budovy může být e, zlepšena pouze renovací, ale tady existují i další možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost budov. Aniž by budovy musely být daleko sáhle rekonstruovány a renovovány. Ještě krátce k článku 8, což jsou inteligentní elektroměry a plynoměry. Já se domnívám, že bychom tady měli krátce nastínit, kolik by to asi stálo. A proto proto podporuji také svůj pozměňovací návrh, takže podporujeme eli, eli, inteligentní měřící přístroje všude tam, kde to přispěje k úsporám a je vhodné. Takže my vedeme velice dobré diskuse, které doufám povedou k dobrým výsledkům. Girek. Pan kolega Girek. Děkuji. Naslouchám této diskuzi se smíšenými pocity. Neboť často si říkám, že kolegové a kolegyně přece vědí, o čem hovoří. Jestliže teď chceme něco říci k závazným cílům, tak přece hovoříme o 20%, ale nikoli v snižování energie, ale zvýšení energetické účinnosti. A teď si klademe otázku, co je to tato účinnost a jak ji máme spočítat. Já si myslím, že bychom měli energetickou účinnost vypočítávat jinak v takových sektorech, jako je například stavebnictví, energetika, v takovýchto průmyslových odvětvích, jako je hutnictví a tak dále. Jinak to musíme kalkulovat tady. Oddělaná kalkulace tedy a jestliže hovoříme o tom politickém cíli, který podepsali zástupci vlády, tak 20 vzestupu energetické účinnosti, tak to by mělo být počítáno tak, že by to byl rozdíl při spotřebě což vypočítává Eurostat a vydělí se to dvěma tisíci devět Bruto HDP za rok 2009, pak to znásobíme stem a v procentech. Jestliže budeme postupovat takto, tak si myslím, že budeme okamžitě vědět, co je to ta účinnost. Já bych měl uh, jednu otázku na paní Tomas. Promiňte. Eh, jak formulujete některé návrhy? Zaměňujete energetickou účinnost a energetické úspory. Nemůžeme dosáhnout energetické úspory, jestliže nebudeme mít sníženou energetickou účinnost. Já bych měl dotaz na pana Turmese. Dokážete si představit nějakou zemi v Evropské unii, že tedy tam stoupne energetická účinnost o více než 20 do roku 2020 a současně tato země eh, zvýší také svoji spotřebu energie, neboť tady musíme říci, že máme rozdílné země, některé země jsou vysoce rozvinuté, některé méně a měly by se dále rozvíjet a tento rozvoj jde společně ruku v ruce s energetickou potřebou. A současně tedy může energetická účinnost řetelně stoupnout. Existuje také další možnost, jak vypočítat energetickou účinnost, ale já si myslím, jestliže si to teď na začátku budeme navždy definovat, co to vlastně je, tak se s tím budeme moci lépe vypořádat. Paní kolegyně Merkis? Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zaměřit ještě na několik málo témat této směrnici a to je oblast působnosti, o které jsme několikrát hovořili a já mám ten pocit, že dnes je důležité oblast působnosti rozšířit nejenom na veřejné budovy, ale také na jiné oblasti, především na oblast nájemníků, kteří jsou zranitelní. To znamená nájemníci, kteří si najímají dům a kteří chtějí mít teplo v zimě, takže jestliže je budeme chránit, tak to bude dobré pro všechny, protože podpoříme investice a také budeme podporovat eh, cíle, které zatím nejsou závazné, ale měly být závazné. Já si také myslím, že musíme udělat jednu nebo druhou věc, ale jestliže členské státy nechtějí podpořit eh, závazné státy, tak musíme být popisnější ale pak se domnívám, že bychom na konci eh, vzhledem k implementování úsporných opatření bychom měli zachovat flexibilitu. A my bychom neměli předepisovat členským státům, jak mají provádět tato opatření. Ano, závazné cíle, ano, k energetické účinnosti, ale všechny členské státy by měly mít jistý manévrovací prostor. A potom také ještě jedna věc, kterou mám na srdci, je to, že se vždy orientujeme na velká řešení, ale my bychom se měli také věnovat malým řešením, malým problémům. To je mik výroba energie na místní úrovni. A já si mám ten dojem, že tento komisař pro energii ne věnuje pozornost tomu, že určitý počet eh, malých aktérů, malých subjektů dosáhne a docílí velkých úkolů. A energetický trh doposud posud zatím nezohledňuje eh, reakci na poptávku a proto my bychom energetický trh měli aktualizovat tak, aby spotřebitelé mohli být flexibilní a abychom také podpořili reakci na poptávku. Já také bych ráda, aby spotřebitelé mohli být odměněni eh, za to, že jim bude snížena maloobchodní cena, jestliže budou dosahovat úspor. Takže děkuji vám za pozornost a těším se na další diskusi. Děkuji. Možná mi dovolíte říci něco k tomu, co řekla paní Merkis. Dvě věty pouze k zamyšlení skutečně nejsem příznivec závazných úspor v energie, ale čím déle tady naslouchám, tím více mě napadá, zda by nebylo opravdu s chytřejší stanovit závazné či- cíle a členské státy by potom mohly rozhodnout, co budou uskutečňovat. Všechno, co jsem dneska slyšela, to, slyšel, to tedy eh, se ubírá tím směrem, že členské státy to takto nechtějí. My jakožto parlament rozhodujeme podle toho, co rozhodne rada, anebo rozhodneme to, co chceme. I o tom musíme popřemýšlet. Ty uh, Debaty jsou vedeny vždycky takto. Eh, rada takto rozhodla? Ne. To nechápu. My se musíme zabývat naším stanoviskem. Jestliže je správné, tak se musíme snažit to prosadit. Prosím, omluvte mě, že jsem se vmísil, ale bylo to důležité, abych to řekl. Pan Ke... Děkuji. Za prvé děkuji panu Turmesovi a skutečně všem za jejich příspěvky. Dnes dopoledne. Myslím, že za prvé, pokud máme cíle pro 2020, a pro 2050. Musíme jich dosáhnout. A jak jich dosáhneme? Na to musíme přijít, to musíme vypracovat. Ale skutečně je třeba posoudit postup jednou za dva, za tři roky, jak si vedeme a potom tu situaci upravovat podle toho. Protože pokud budeme mít cíle, tak je třeba skutečně se snažit maximálně splnit podle Lisabonské strategie. Myslím, že je správné, se na všechno dívat globálně. Existují velké příležitosti pro zefektivnění a úspory v celé ekonomice. A je také pravdou, když ekonomika nabere vítr do plachet a věříme, že se tak stane, tak bude potřeba mít dostupnou energii. Ale současně, pokud budeme mít cíle, tak to vlastně všechny přinutí se soustředit na dosažení těchto cílů. A také to vytvoří trh. A také to více zdůrazní výzkum. Takže například eh, motorová vozidla budou účinnější a vozidla, která nebudou dostatečně úsporná, tak prostě z trhu zmizí. A průmysl bude muset směřovat k účinnosti a vznikne díky tomu tedy trh. To platí i u budov. Mám zadu stavebních firm v mém volebním obvodě, kteří vyvinuli a nechali si certifikovat zcela energeticky účinné stavby a mají smlouvy na Blízkém východě, kde je ropa velmi levná. Takže to by mělo platit. Je třeba si stanovit konkrétní cíle a stavby, které nebudou splňovat energetické normy, by prostě už neměly být stavěny. A pokud je o veřejné budovy, budovy, které používá stát, tak to je zásadní z mých pozorování sdělení u klimatických změn začíná být eh, věcí, které se více věří. A to, co říká pan Turmes, elektřina by mohla být levnější, tak o to by to bylo ještě výhodnější. Musíme dosáhnout těch cílů z hlediska životního prostředí a také je to potřeba z praktického hlediska zemena v souvislosti s rozvojem ekonomiky v Evropě. Děkuji. Frau Cavallo. Uh, thank you very much, Chair. Uh... Děkuji. Já se zaměřím na článek 3 je velice důležité, abychom se zabývali jak cíly spotřeby, tak i cíly účinnosti a tak jak eh, se k ním postaví jednotlivé členské státy. Já mám především obavy o státy, kde půjde eh, hrubý národní důchod dolů, a to je například u nás. Eh, budeme mít pokles hrubého národního důchodu A pak tady předložila návrh paní Ford, to bylo podobné, co řekl pan Vidal Quadras, že máme také obecné cíle spotřeby a paní Ford hovořila o průmyslu obecně a spotřebě a pan Vidal Quadras hovořil o energeticky intenzivním průmyslu. My bychom se tady měli snažit o dosažení kompromisu. Jak cíle ve spotřebě energie, například eh, v oblasti budov, musí být rozděleny na jednotlivé země a my bychom měli mít určitý model, jak vyhodnocovat výsledky a také hodnotit situaci v jednotlivých zemích, protože my tady rozhodujeme o důležitých věcech pro naši ekonomiku v budoucnosti. Takže já se chci zeptat, zdali komise nám může něco říci o tomto řešení a dá nám určitá čísla, protože to by bylo kompromisní řešení problému. Takže řešení je komplexní, ale také skutečnost je komplexní, takže řešení pravděpodobně jednoduché být nemůže. Paul Rübich? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že pro malé a střední podniky to skýtá velkou šanci jestliže má se docílit vzorové řešení. A my také musíme školit malé a střední podniky, aby řemeslné činnosti, které budou zapotřebí, dobře zvládly, tak aby byly dobře vyškoleni, tak se domnívám, že Evropský institut technologie má před sebou velké výzvy. Takže články 3 a 4 jsou pozitivní pozitivní článek 3, tady mám problémy s cíly. Ptám se, myslím si, že závazné cíle jsou dobré, ale musí mít stimulační systémy, nesmí být uvalovány sankce. A je třeba také, abychom porovnávali výsledky, které bychom potom také vyhodnocovali, abychom zjistili, jaké, jaký pokrok je dosažitelný. A také se jedná o to, jak cíl 2020 20, 20 dáme do souladu s těmito novými cíly. Zdali je zde nějaký rozpor nebo se to vzájemně doplňuje. Zde bychom měli také jasně e, říci, jak budeme oba dva cíle harmonizovat. A potom článek 6, systémy povinností, tak příloha 5 povede k obrovské byrokratické zátěži a my bychom se měli postarat o to, aby se na to podíval pan Stoiber se svým týmem. Zdali je tady takováto byrokratická zátěž nutná. A také parlament by měl provádět hodnocení dopadu, protože se jedná o to, aby i uvedené definice odpovídaly skutečnosti. Jestliže hovoříme o výměně přístroje a potom úspora by měla být závislá pouze na tom srovnání, na tom rozdílu mezi úsporou energií, tak jsem zvědav, zvědav jak bychom to vůbec všechno dokázali spočítat. A já se domnívám, že my potřebujeme také komunikaci s členskými státy a potřebujeme také inteligentní energetický program, který by byl dobrým východiskem pro to, abychom distribuovali znalosti a informace mezi naše občany a v tom by měla také sehrát svou roli komise. Já se domnívám, že nyní v době krize bychom neměli diskutovat o povolenkách, neměli bychom nyní vyhánět z Evropy průmysl tento má již dostatek těžký dostatečně těžký. Spíš bychom měli zvažovat o pobídkách eh, v, obdel, v oblasti inovace a výzkumu ale další dodatečná zátěž by nás přivedla k velké nezaměstnanosti a o to nám samozřejmě nejde. A mm, early actions musí být také odměněny. Nemůžeme přece potrestat ty, kteří již zavčas začali s akcemi v této oblasti a jestliže bychom tyto, kteří byli již aktivní, potrestali, tak by to nebylo příliš vhodné. Kolegyně, kolegové, v půl dvanácté přijde polské předsednictví, to je také v programu. A mám ještě na seznamu šest řečníků plus pravodaje plus komisy. Takže prosím, eh, hovořte stručně. Paní máte jako další. Uh, Děkuji, pane předsedo. Jako obecný komentář s přihlédnutím k vystoupením kolegů do posud, myslím, že se všichni shodneme, že energetická účinnost je důležitá otázka a pozitivní účinky mohou být citelné v reálné ekonomice, zejména pro malé a střední podniky, pro domácnosti a pro všechny kteří jsou zasaženi současnou krizí. Myslím, že bychom si měli víc než kdy jindy stanovit cíle, protože je třeba podpořit růst uvnitř Evropy a ne mimo Evropu. Na Blízkém východě, jak eh, právě zaznělo. A vši- jsme si vědomi, že toho, že zvyšování energetické účinnosti je náročné, protože vyžaduje prvotní investici. A veškeré užitky, které jsou citelné po dlouhé době. A z tohoto důvodu si myslím, že financování je klíčové pro úspěch této směrnice. Podobně jako tomu bylo v případě směrnice o obnovitelných zdrojích energie která je úspěšná zejména kvůli vstupním tarifům, které jsou zahrnuty. Jsme si vědomi situace, čelíme vážnému riziku nedostatku úvěrů, banky váhají s půjčováním prostředků domácnostem a reálné ekonomice a domnívám se, že můžeme dělat dvě věci. Za prvé, jsem přesvědčena, že bychom měli vyvinout tlak na ECB a na Evropskou komisi, aby nalezla minimálně jasné pokyny, jak evropské banky, které budou mít užitek z, tříleté, z programu tříletých finančních operací s velmi nízkými úroky, jak tyto banky naloží s těmito prostředky nebo minimálně zajistí, aby minimum těchto prostředků bylo převedeno jako likvidita do reálné ekonomiky. Druhá věc, kterou můžeme udělat, je, že zahrneme do návrhu nový článek 2a, kde má vzniknout nový finanční mechanismus, který by byl určen pro energetickou účinnost, abychom zajistili, že veškeré ambiciozní politiky, které jsou zahrnuty v tomto návrhu směrnice se zhmotní. A jsem přesvědčen o tom, že financování energetické účinnosti, až tedy bude existovat, tak bez takového mechanismu bychom nedosáhli cílu 2020 a minimálně jich nedosáhneme konzistentním způsobem. A povinnosti energetické účinnosti a úspor vlastně nebudou dostatečné. Konečně, pane předsedo, souvisí to se zranitelnými spotřebiteli. Musíme zajistit, že dostanou podporu prioritně a ne proto, aby mohli pouze využívat eh, užitek z nižších účtů za energie, ale neponesou tedy náklady energetické účinnosti, aniž by z toho měli nějaký prospěch pro populaci bude obtížné získat prostředky na investice, ale existuje tu velký potenciál, abychom přispěli k větší energetické účinnosti. Děkuji. Um Prosím ještě jednou, buďte struční, budou mluvit ještě dva lidé. Pan Mecároš, pane předsedo, to není tak jednoduché se k tomu vyjádřit. Jedná se opravdu o komplexní téma. S velkým respektem jsem si vyslechl všechny příspěvky. E, bohužel byl jsem na hlasování ve výboru Jury, ale velice by mě těšilo, kdybychom návrhy mohli udělat tak, aby byly zaměřeny na budoucnost, aby ve vysoké míře přispěly k energetické účinnosti a také v budoucnu se budeme tímto tématem zabývat opravdu obsáhle. Velice se také těším na to, že budoucí dánské předsednictví si vepsalo toto téma na svůj prapor, abych tak řekl. Toto téma je velice důležité a proto není tak jednoduché navrhnout a schválit správné směrnice a předpisy. Z tohoto důvodu bych řekl něco o sektoru stavebnictví, protože právě při výstavbě bytu můžeme ušetřit mnoho energie. Tady je právě ta energetická účinnost velice důležitá. Já bych velice uvítal, kdyby nově přistoupivší země byly dále motivovány k tomu, aby i nadále motivovali své svůj sektor stavebnictví. Tento systém velice dobře funguje. Existují zatím ještě velké rozdíly v zákonných předpisech a motivace není vždy dostatečně vysoká v sektoru stavebnictví. Jedná se tady o opatření finančního charakteru, která jsou velice rozdílná v jednotlivých členských zemích. Z tohoto důvodu by bylo velice důležité, aby tady byly další motivace ze strany strukturálních fondů aby bylo možno dosáhnout správných výsledků. Ještě další bod, který považuji za důležitý, ta směrnice je podle mého názoru nesmírně důležitá. To, co chceme v této oblasti vypracovat, tak v tom prvním článku v odstavci 3 a dále v článku 6 jsou některé indicie, kde si nejsem zcela jist, kde všechny členské státy mohou dosáhnout těchto cílů. Nejsem si tedy zcela jist, zda všechny členské státy mohou skutečně každoročně dosáhnout těch plánovaných čísel. Děkuji, pan Hene. Je to vznešená myšlenka. Proč plítvat, když můžeme jednat, abychom ušetřili energii? Myšlenka která, abychom mohli uspořit energii. energie, která je nákladná. A připomenu, že je, je tady skutečně málo. Je třeba uspokojit naše neuspokojené potřeby a naše potřeby budoucí. Ale ještě jednou, tato vznešená myšlenka je opět odkloněna proto, abychom hledali úsporu krátkodobou. Existuje trh proto, aby se na tom jenom vydělávalo. Pokud chceme skutečně ušetřit, musíme prioritně řešit sektory, které mají příliš vysokou spotřebu a vyřešit problém parazitů, kteří pouze spekulují s prostředky a působit na výrobu. Tedy působit na sociální bydlení a na drobné majitele. Tady existují úspory na dobu 30 let a státy dotují sociální bydlení pouze okrajově a ty nejzranitelnější vrstvy populace nejvíce platí za bydlení. Takže pokud chceme spořit, musíme investovat právě do tohoto odvětví, abychom docílili úspor a umožnili této populaci, která má potíže, aby skutečně ušetřila. To platí i u drobných majitelů nemovitostí. Pokud máte dům, který je levnější než 100 000 euro, těžko platíte daň z nemovitosti. A tady je možné získat 25% snížení daní u všech nových investic. A jinak toho schopni nejsme. Tedy ty úspory by měly být pro kategorie obyvatelstva, které už jsou nad normou a je třeba skutečně nepřispívat parazitům, kteří s penězmi vydělávají zase jenom peníze. Víte, že energie se v loňském roce několikrát prodala a to posloužilo obohacení prostředníků a i zde se dá uspořit, ušetřit ve výrobě. Pokud si v parlamentu stanovíme cíle, aby železniční doprava byla prioritou, co zjišťujeme? Vidíme, že silniční doprava jde nahoru na úkor železniční dopravy. A to je skutečný problém, problém také úspor. A pokud je o průmysl, jak je možné pochopit, že i nadále probíhají delokalizace výroby do zemí, které sami mají energetický deficit ve jménu konkurence pracujících jedněch proti druhým. To není dostatečné. 400 miliard euro které věnujeme dnes na nákup surovin pro výrobu energií, se mohou zítra snížit, ale ve finančním objemu se to může naopak zvýšit, protože čím je zboží vzácnější, tím je dražší. A na základě ekonomických potřeb výrobců bychom skutečně mohli vidět, že částka bude ještě vyšší, bude vyšší než 400 miliard, protože to by skutečně mohlo, protože ceny by se mohly zvýšit. A nastává otázka, jde o energetickou soběstačnost evropského území. A veškeré výrobní podmínky by měly být zkoumány. Děkuji, pane předsedo. Frau von Bremt. Chair, I will do that in half a minute. Um, uh... Já to stihnu za půl minuty. Já jsem chtěl říct si to, co jste řekl vy. Je to strategická věc pro všechny v parlamentu. Uh, ale mě skutečně vadí, že nemůžeme v klidu mluvit o tom, čeho chceme dosáhnout a neměli bychom se ohlížet na nepřekročitelné meze v radě před zahájením jednání. Rada má svou úlohu a my máme také svou úlohu a myslím, že v tomto smyslu pan Ettinger udělal strategickou chybu, že se nepustil do závazných cílů. Musíme se o ně zasadit a měli bychom nalézt velkou většinu proto a jinak mám plnou důvěru ve zpravodaje a stínové zpravodaje a zejména ve stínového zpravodaje vlastní skupiny. Samozřejmě, děkuji. Tak, herr formand. Tidligere i år stemte 520 kollegaer for initiativ. Na počátku roku jsme tady měli 25 kolegů, kteří hlasovali pro energetickou účinnost a dnes tedy o tom hovoří tady plénum. Plénum bude hlasovat odděleně, to znamená, že komise a rada budou mít možnost to všechno ještě přeměnit. Já si myslím, že se jedná především o otázku vyrovnání. Všichni chtějí, aby se ve, výrob, ve Evropě vyrábělo. Výroba je velice důležitá pro další rozvoj a zachování pracovních míst tady u nás v Evropě, ale musíme přijít také s novými nápady, musíme podniknout i nové kroky, které se budou týkat investicí do technologií. Pan Rubik to právě řekl řekl. Především malé a střední podniky mají velký problém s nezaměstnaností a mnoho pracovních míst se překládá na východ. Lidé nejsou schopni dále se podporovat. My potřebujeme vytvářet pracovní místa v oblasti nových technologií, které mohou přinést něco pro exportní trh. A tady se musíme pokusit se spojit v tomto roztříštěném výboru, jak to zazí, zažíváme dnes. Takže chcete stručně, paní Gutierrez? Děkuji mnohokrát. Podala jsem dva pozměňovací návrhy. Jsem absolutně pro snížení nákladů na budovy, ale tato směrnice podle mého názoru nemůže být takto používána. Nechci tady působit jako Kassandra, ale v radě se o tom bojovalo až na ostří nože. Jde především o cíle. Cíle jsou důležité, ale kde jsou nástroje, jak těchto cílů dosáhnout? My všichni chceme ty změny provést, ale jaké k tomu máme nástroje? Například článek 8. Jak je vůbec možné, abychom vytvářeli nové sítě, abychom vytvořili energetickou účinnost. Často Existují úplně nové systémy, které se renovují. Je to úplně něco nového v oblasti technologie. Jestliže tedy dnes budeme o tom hovořit, tak si musíme říci, že chceme snížit počet směrnic. Za pár let tady prožijeme opravdovou revoluci, budeme potřebovat možnost měřit účinnost, ale zatím k tomu nemáme tu potřebnou technologii. Já bych ráda změnila vytápění svého domu, ale nemám k tomu žádnou správnou technologii. Co teď udělám? A tato směrnice, podle mého názoru, nás nutí k opatrnosti. Nechceme přece vést žádnou válku s radou. Členské státy samozřejmě si musí být vědomy zodpovědnosti za náklady a energetická účinnost, ta je také důležitá pro historické budovy. Máme dvě možnosti. Vezměme si článek 1. Ne, promiňte, článek 3. A pak se jedná o ty historické památníky a stavby. Já si myslím, že tady bychom měli mít různé indikátory a různá řešení, která se budou týkat historických staveb a památek protože velice často jsou dokonce ještě lépe izolovány. Musíme to také vyhodnotit a podle toho vyhodnocení použít i příslušné indikátory. Nemůžeme všechno měřit stejným metrem. Když tady hovoříme o budovách, tak hovoříme také o centrech městech. Děkuji. Dám slovo ještě jednou panu Turmesovi jako zpravodaji a prosím komisi o pochopení, ale nemohu nechat tady zástupce polského předsednictví jen tak nečinně eh, dlouho čekat. Takže prosím, pan Turmes. Já začnu těmi, kteří nejsou stínovými, protože mezi stínovými můžeme pokračovat odpoledne a nevyřeším všechny problémy. Panu Enénovi, máte pravdu v tom, že bude třeba se zabývat energetickou chudobou. A jde zejména o článek 6.5, takže bude nutné se dohodnout na tom, jak eh, tam zapracovat vaši zmínku o energetické chudobě. A Francie velmi dobře využila strukturálních fondů pro urychlení sociálního bydlení a výstavby sociálního bydlení. A e, pro země střední a východní Evropy je ten francouzský příklad platný. Dostávám se k panu Mesaroši. Máte pravdu, zemana ve střední a východní Evropě se to týká toho, jak můžeme pomoci investicím ve stavebnictví ve vašich zemích. Týká se to financování strukturální fondy, regionální fondy, odborná příprava. Navážu na to, co řekl Paul Rubik. My skutečně potřebujeme přimět malé a střední podniky, inženýry, architekty, všechny, kteří jsou, kteří rozhodují, aby byli dobře odborně připraveni, aby byli vyškoleni. A to zdůrazňujeme i v té příslušné části potřebujeme i doprovodné nástroje a opatření. A to jsou tedy program Energetický cíl pro Evropu. Tam se snažíme podporovat příslušné, příslušnou odbornou přípravu pro energetickou účinnost. Není možné pouze připravit legislativu, ale potřebujete také měkké politické kroky, které to doplní. Pro paní Podimatu, která právě odešla, jedna myšlenka kdyby všechny soukromé banky v Evropě dostaly na další tři roky neomezené prostředky za jedno procento, bez jakékoliv podmíněnosti, to řekl pan Draghi, o tom rozhodl. A je to proto, že jsme v té bláznivé krizi. A to je jediný způsob, jak přimět soukromé banky, aby kupovaly státní obligace. Proč Evropská investiční banka nedostala stejné podmínky jako soukromé banky? Proč Evropská investiční banka nedostane také 1% neomezeně, tedy peníze za 1% neomezeně, které je možné potom věnovat na infrastrukturu dopravní, na energetickou činnost a podobně. Takže tady je potřeba nalézt řešení, protože teď se právě děje, že Evropská investiční banka má stále větší rozpětí kurzu, rozpětí úrokových, protože jsou podílníci vlastně poškozováni tímto způsobem. Pokud se ve Francii zvýší úroky, tak se zvýší i cena peněz pro EIB. A tam by měly být stejné podmínky jako pro soukromé banky. Pro paní Carvajo. A to řeší také otázku energetické intenzity a celou diskusi, zda cíle jsou přiměřené. Pro všechny země, které mají negativní očekávání v oblasti HDP, kdybychom zavedli cíle v oblasti energetické intenzity, tyto země by se dostaly do nemožné situace, protože by i při nejlepší vůli by nemohli dosáhnout těch cílů. Takže potřebujeme překlenout naše diskusy a to, co řekl Alecho a co řekla Vicky, musíme se snažit dostat ke kompromisu. A to, pan řekl, to řekl i pan Gierek. Průmysl, který je náročný na energie, je něčím jiným než eh, stavebnictví. A já předložím kompromis v lednu, kdy se pokusím eh, o řešení, aniž bychom zase vytvářeli mezery. Chceme se dostat na 20% a musíme být velmi opatrní, aby ukazatel energetické intenzity nevytvářel obrovskou mezeru v celém nařízení. Nevím, jestli pan Kelly je stále s námi, ale má pravdu, když říká, že ty společnosti v Evropě, které poskytují vynikající služby a které se usilují o absolutně energeticky účinné budovy, tak ty získají trh. A netýká se to pouze produktu, ale týká se to i služeb. Týká se to finančních služeb. Engineering. Prostě my skutečně můžeme vytvořit nejkvalitnější trh na světě, co se týče energetické účinnosti. Jedna myšlenka pana předsedy, kterou převzala paní von Brandt závažné cíle a závažná opatření. Když se podíváte na mou zprávu, a zejména na pozměňovací návrh, který jsem předložil v listopadu, vytvořil jsem přílohu s podrobnými národními energetickými cíly. A udělal jsem to tak, že jsem pracoval s experty a Německo by mělo mít radost, protože to přesně dělá Německo doma. Francie měla být taky spokojená, protože Francie nám to slibuje v rámci dohod z Grenel a tak dále. Tato příloha byla převzata dánským předsednictvím, jela do Paříže, do Londýna, do Madridu a výsledkem prvních jednání dánské vlády bylo vlády všechny velké vlády řekly, my nepůjdeme cestou cílu. A já jsem se nevzdal myšlenky, ale všichni, kteří chtěli, by měl být profesionálním vyjednavačem, by měli vědět, že je potřeba se dostat co nejblíže k závazným cílům 20%. Ale pokud otevřeme jednání pouze na toto téma a upustíme od všech opatření, jak budeme moci vyjednávat? Budeme vyjednávat jako úplně nazí a bezbraní. Já jsem hrál jakoby svlékací poker a nechci se dostat do takovéhoto postavení. Snažím se snad být kvalitním vyjednavačem. Pan Gierek, musíme se na to podívat, musíme se na to sednout. Já nevím, jestli jste byl na slyšení s experty. Na slyšení se jasně ukázalo, že kvůli obtížné recesi, kterou prožíváme, východ evropské ekonomiky budou růst do roku 2020 o 5, 5,5, 6 ročně a stále být pod základní projekcí, která byla učiněna v roce 2007. Takže musíme lépe vysvětlit, co znamenají čísla předložená komisí. A kvůli recesi to bude jednodušší dosáhnout eh, cílů komise, kterých se chci držet, než bylo předpokládáno, když se to vypočítalo v roce 2007. Alecho, když mluví Alecho, vidíte, jaké má vyjednávací zkušenosti. Kogenerace, to je správné, formulace komise není vyvážené. Pokud je o dálkové vytápění a tady skutečně bychom měli hovořit o průmyslové kogeneraci, budeme pracovat i na začlenění energeticky náročného průmyslu Nebudu se poušet do dalších podrobností. Paní Hall, vy jste zdůraznila u veřejných zakázek tu otázku a je to těžká věc. Proč? Zítra ve středu komise předloží revizovanou rámcovou směrnici o veřejných zakázkách. A jaká je dnešní situace? Takže situace taková, když eh, vypíšete veřejný tender, tak můžete koupit pouze to, co je nej, jde nejnižší cena ve chvíli tendru. Ale pokud si koupíte ledničku, tak nemůžete koupit ledničku, která má 3 Ačka, protože pokud je tato lednička o 5% eh, dražší než lednička s označením energetické účinny D, tak to prostě možné není. A já věřím, že životní, že přístup na základě životního cyklu bude v tom rámci, kterého, o kterém bychom měli jednat v naší směrnici, protože existují klesající náklady během životního cyklu. Co to má za dopad na, život, na energetickou účinnost? Takže tím skončím, také z hlediska času. Je to tvrdá práce, ale myslím, že se vám to povede. Děkuji. Danke sehr. Děkuji. Pokud jde o ten čas, je mi to také líto, budeme si o tom musím popovídat jindy. Nemůžeme to zahrnout do normálního pořadu jednání, ale teď tady máme eh, hosty a nemůžeme je čekat, eh, nechat déle čekat. Už čekali čtvrt hodiny, takže ještě jednou děkuji. Včera jsem už hovořil, že tady budeme mít hosty z polského předsednictví a že bych byl také rád, aby jsme odpoledne tady byli v dostatečném počtu. And, um, I think we will do it like Dámy a pánové, takže další bod našeho pořadu jednání máme tu čest, že můžeme mezi námi přivítat pana profesora Macie Kaliského jakožto zástupce polského předsednictví, známého už z různých jednání a nebudu vás dlouho zdržovat ale prosím trošičku o klid. Když někdo opouští, tedy hosté opouští sál, prosím vás, udělejte to potichu. A nyní bych chtěl dát slovo panu Kaliskému a budete mít možnost poté položit otázky. Ještě jednou vás srdečně vítám a prosím, máte slovo. Panie předsedající, Szanowni Państwo. Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dneska mám tu čest, že vám mohu předložit stručnou informaci, která se týká práce rady v oblasti komunikace a energií a uzavírá tyto práce. A také o konkurenceschopnosti eh, v oblasti průmyslu za polského předsednictví. Předtím, než zahájím tu první část, chtěl bych říci, že práce v radě si nemůžeme představit eh, bez toho, aniž bychom zmínili, že maďarské předsednictví již investovalo hodně práce do tohoto tématu. V době maďarského předsednictví Evropská rada, stejně tak jako Rada Evropské unie pro energii, přijala závěry které stanovily zaměření naše práce v této oblasti mezi červencem a prosincem 2011. Jsme si stanovili priority a to dvě témata, kterými jsme se zabývali. Byla to energetická vnější politika a směrnice o energetické účinnosti. Pokud je o to první téma, což byla také hlavní priorita polského předsednictví, tak největším úspěchem je, že 24.11. Rada přijala usnesení k posílení energetické vnější politiky. Obtížná jednání ukázala, že Evropská unie zastává jednotné a koherentní stanovisko a potřebuje toto, tento přístup k tomuto tématu a jak je důležité pro Evropskou unii, aby mezinárodně hovořila stejným jazykem. Chtěl bych vám nyní říci, jaké jsou nejdůležitější prvky těch závěrů, které Rada pro komunikaci a energii přijala a následně Evropská rada 9. prosince 2011 přijala. Nejprve posílená koordinace vnější dimenze energetické politiky Evropy a jasné vyčíslení nástrojů, které tyto nás, eh, tuto politiku mají uskutečnit za zachování kompetencí mezi EU, členskými státy a orgány EU podle smluv. Za druhé, posílená koordinace v vypracování společného stanoviska členských států a Rady EU, regulovaná diskuse v Radě pro dopravu, komunikaci a energie a také setkání generálních ředitelů, kteří jsou kompetentní pro tyto aspekty. Za třetí, sestavení katalogu mezinárodních organizací, u nichž Evropská unie zastává koherentní a koordinované stanovisko. Za čtvrté musíme zdůraznit, že zesílená vnější dimenze energetické politiky Evropské unie je neodmyslitelná abychom dosáhli efektivnosti tří pilířů. Udržitelný rozvoj zajištěné zásobování energiemi. Za páté je třeba zaručit, aby v duchu solidarity EU ty členské státy byly podpořeny, které na základě přání takovouto podporu potřebují. Dále bilaterální jednání se třetími zeměmi za šesté. Musíme dát nové impulzy k posílení a rozšíření energetického společenství a také smlouvy o energetické chartě. Za sedmé posílená spolupráce EU se třetími zeměmi na základě jednotného energetického trhu díky spolupráci a harmonizaci předpisů s EU sousední, se státy sousedícími s EU. Os, za osmé posílení energetické bezpečnosti díky rozvoji infrastruktury, větší bezpečnost Eh, transportu energetických surovin a lepší zajištění jaderné energie, také eh, velmi dobré fungování eh, vrtných plošin. Dále tedy zásada, která uzavírá partnerství se třetími zeměmi a za desáté nové iniciativy v rámci strategického partnerství s Ruskem, Spojenými státy, a Indií, Čínou, Jižní Afrikou a Brazílií a zde obzvláště podepsání nové dohody mezi EU a Ruskem, stejně tak jako nová energetická cestovní mapa, spolupráce s tím Ruskem do roku 2050. K důležitým úspěchům počítáme také to, že Evropská komise souhlasila s tím, aby Členské státy v bilaterálních jednáních o energetice byly podpořeny při jednání se třetími zeměmi. V současné době pracuje Rada podle, na společném stanovisku návrhu Evropské komise o systému výměny informací v oblasti mezinárodní dohody. Tento nástroj by nám měl poskytnout větší transparentnost při jednání se třetími státy a ulehčit jednání s dodavateli energie. Nemám žádné pochybnosti o tom, že spolupráce s Evropským parlamentem, eh, když se už vypracovává zpráva, že tedy tuto spolupráci se úspěšně uzavřeme za dánského předsednictví. Polské předsednictví se chýlí ke konci. My jsme během tohoto předsednictví pracovali také na směrnici o energetické účinnosti. Podařilo se nám připravit text, který zobrazuje situaci v radě tak, jak je to také ve zprávě o pokroku které se týkají práce Rady pro eh, dopravu, komunikaci a energie. Jak to bylo napsáno 20. listopadu? Chtěli bychom dosáhnout větší flexibility, zavést větší flexibilní mechanismy, ale současně chceme zůstat ambiciózní a flexibilní legislativní rámec, který chceme vytvořit, aby energetická účinnost uh, do roku 2020 stoupla o 20 Předsednictví je toho názoru, že současný text je dobrým základem pro budoucí předsednictví, takže předchozí interinstitucionální dohody s Evropským parlamentem mohly být uzavřeny 9. 12. Evropská rada k tomu předložila svůj závěr. Polské předsednictví také vítá tu skutečnost, že bylo dosa dosaženo pokroku při budování jednotného trhu pro elektřinu a zemní plyn. Tyto práce by měly být ukončeny do roku 2014. Tady bylo už mnoho učiněno ze strany členských států, ale i regulačních orgánů a také států, které spravují přenosové soustavy také ze strany Evropské komise. Jedná se zde o to, aby byly vypracovány příslušné předpisy a byly harmonizovány, především pokud jde o sítě a trhy. Dále je třeba zohlednit a podpořit regionální iniciativy a také odpovídající předpisy eh, pro jednotný trh je nutno vydat. Maďarské předsednictví již vykonalo hodně práce, takže v říjnu 2011 jsme mohli chválit nařízení o transparentnosti energetických trhů, pokud jde o velkoobchod s energií. Stále větší integrace energetických trhů vyžaduje stále konzultace s členskými státy, především když se jedná o rozhodnutí, která spočívají na energetickém mixu EU a produktivitě členských států a mohou ji ovlivnit. Závěry z různých setkání, která se uskutečnila pod polským předsednictvím, například neformální setkání ministrů, které se zabývalo energiemi ve Vroclavi v září, ukázalo, že tento problém se musí stát tématem EU. Chtěl bych poukázat ještě na některé projekty, eh, na nichž už práce byla zahájena. Nejprve návrh nařízení o transevropských energetických infrastrukturních sítích. 19. září se ministři sešli a 24. listopadu potom formálně hovořili o této záležitosti. Eh, vyvinulo se to v diskuzi o budoucnosti programu TEN-E. Podle zveřejnění tohoto návrhu nařízení ze strany Evropské komise mohla rada intenzivně eh, pracovat a zřídit pracovní skupinu na toto téma. Dále návrh na nařízení eh, bezpečného fungování plo, ropných plošin. Eh, hovořili jsme o tom v souvislosti se událostmi v Mexickém zálivu. Nemám žádné pochybnosti o tom, že dánské předsednictví také bude vést jednání s Evropským parlamentem a bude se jednat o obou těchto legislativních návrzích. Dále pro radu i pro parlament eh, můžeme říci, že budoucnost bude velice intenzivní. Jedná se o posílené fungování fungování energetického vnitřního trhu a o udržitelný rozvoj a energetickou bezpečnost. Já bych chtěl popřát svému dánskému nástupci hodně úspěchů, neboť tato oblast je skutečně plná výzev. A já jsem přesvědčen o tom, že tak jak to také řekl pan Valdemar Pavlak a jak se mu to dařilo zaměřit se takto na parlament, tak doufám, že i dánský uh, Eh, nástupce může počítat s vaší podporou a spoluprácí, takže za šest měsíců před vás bude moci předstoupit a sdělit vám, že tato doba byla opravdu velice intenzivní a byla naplněna uspokojivou prací. Dále tedy přejdeme k dalšímu bodu. Rada pro konkurenceschopnost. O tom se zmíním. A sice eh, část zabývající se průmyslem v rámci strategie Evropa 2020, tam se tedy hovořilo o sdělení komise, o integrované průmyslové politice, zohlednění globalizace a my vidíme, jak je důležitý průmysl pro blaho Evropanů a také pro Evropskou unii, která má být vedoucím představitelem na trhu inovací. Od doby zveřejnění tohoto dokumentu uplynul rok a my jsme už viděli celou řadu iniciativ, které má která mají přispět ke konkurenceschopnosti evropského průmyslu, například ten balíček v oblasti normalizace, tam ta práce hodně postoupila. Máme také sdělení, eh, které se týká review small eh, sociální, tedy sociální zodpovědnosti za malé a střední podniky. Eh, polské předsednictví bylo podpořeno také mnoha iniciativami, které zdůraznily, jak je to důležité pro průmysl. Především proto, protože stojíme před velkými globálními výzvami. 29. září jsme přijali závěr, kterém jsme zdůraznili, že máme zájem na kontinuálním pokračování regulací. Různá odvětví se musí přizpůsobit novým výzvám a proto je důležité vést dialog s průmyslem. Náš závěr ukázal a zdůraznil, že náš blahobyt v EU můžeme zvýšit. Rada také zdůraznila, jak je důležitá jakákoliv legislativní legislativa, která podpoří konkurenceschopnost Evropské unie, především tam, kde tyto iniciativy mohou být okamžitě realizovány. Tom nám pomohla také Evropská komise, která vypracovala analýzu konkurenceschopnosti a srovnávání. To je pro nás velice důležité. V našem závěru jsme také řekli, že na úrovni vysokých expertů se musíme podrobně podívat na určité iniciativy. Já si myslím, že takovéto texty jsou zajímavé nejenom na úrovni Evropské unie, ale i na úrovni všech členských států. Počátkem prosince Rada přijala rozhodnutí a tady jsme se chtěli podívat na to, co bylo dosud uděláno, pokud jde o vlajkovou iniciativu. A polské předsednictví se podívalo také na evropskou patentovou ochranu z úhlu pohledu konkurenceschopnosti. Sdělení průmyslové politice a výzvy, před nimiž Evropa stojí, jsou i nadále velké. Vidíme to v celé Evropské unii a v atmosféře, že Rozvojové perspektivy jsou poněkud oslabeny. To je spojeno samozřejmě s finanční krizí, s cenou energií a surovin, a s nutností konsolidovat rozpočty. V této situaci musíme udělat všechno, abychom podpořili hospodářský růst. Současně nemůžeme učinit taková rozhodnutí, která by měla negativní dopady na hospodářský růst. Musíme počítat s tím, že příští rok nepřinese žádné velké zlepšení v tomto ohledu. Proto Evropská unie a členské státy musí plnit další úkoly, které přispějí k podpoře konkurenceschopnosti průmyslu a vytvoří nová pracovní místa. Polské předsednictví ovšem ukázalo v oblasti průmyslu, že se nám to podaří, že dosavadní práce probíhaly velice dobře, především proto, protože jsme měli velice dobrou diskuzní atmosféru. V Sopotech v červenci jsme hovořili se zástupci průmyslu a v září v Gdaňsku jsme jednali o sociální zodpovědnosti podniků. V říjnu jsme v Krakově společně se zástupci Evropského parlamentu jednali o prohloubení jednotného trhu. Já doufám, že tato spolupráce bude pokračovat, neboť v Evropě potřebujeme průmyslovou základnu, která bude skutečně silná, moderní, inovativní a zaměřená na cíle. Chtěl bych vám také srdečně poděkovat. Chtěl bych poděkovat vašemu panu předsedovi za podporu našich aktivit. Chtěl bych poděkovat také všem členům tohoto výboru, neboť bez vaší angažovanosti, bez vaší spolupráce bychom nedosáhli toho, čeho jsme dnes na konci polského předsednictví dosáhli. Děkuji. Děkuji, i já vám děkuji. Pane ministře, myslím si, že všichni kolegové, kteří v posledních měsících spolupracovali s polským předsednictvím, vnímali tuto spolupráci velice dobře a především to, co jste zdůraznil na konec, že musíme v Evropě dávat pozor, aby měl průmysl v Evropě budoucnost. A já si myslím, že toto je velice důležitá věc, která také musí být zohledněna u politických rozhodnutí. Před vaší návštěvou jsme diskutovali o energetické účinnosti a ta také má posloužit podpoře průmyslu. A nyní máme několik přihlášení o slovo, tedy jako první se hlásí paní Hybner. Děkuji vám. Pane profesore, několikrát jste zdůraznil důležitou roli předsednictví při vytváření průmyslové politiky. Také jste hovořil o tom, jak je důležité mít energetickou bezpečnost. Hovořil jste také o energetickém mixu. Nedávno se sešel summit v Durbanu, který bude dále ovlivňovat budoucnost našeho hospodářství. Proto se ptám, jaké dopady na evropskou ekonomiku budou mít závěry z Durbanu. Děkuji. Děkuji vám. Mohu vám hned dát slovo, pane Kalinský? A nebo pan Gérek se ještě hlásí o slovo, možná, že ho ještě necháme se vyjádřit. Děkuji vám, já mám dvě otázky. Za prvé se to týká jednotného patentu. Tady bylo Polsko pochváleno mimo jiné panem Barozem a sice za to, že se to všechno podařilo. To je skutečně velký úspěch. Existují zde pokusy předložit pozňovací návrhy k nářízení, ale tady pokud se týče ty licencování, tak tady je snaha rozdělit Evropu na několik částí a pokud se týče uh, 50% rozdělení prostředků, tak tady vůbec nevíme, jak bude trh definován. Zdali bude záviset to na počtu obyvatel či na jiných faktorech. A potom moje druhá otázka. Já bych zde chtěl slyšet pouze krátce ano či ne. Já totiž jsem nedostal odpověď když jsem se ptal zpravodaje. Takže zpravodaje o energetické účinnosti. Ptám se tedy, zdále existuje možnost, že země Evropské unie zvýší svou energetickou účinnost o 20 až 30 a současně také zvýší spotřebu energií. Existuje teoreticky takováto možnost? Prosím, máte slovo. Odpowiadając na pytanie paní. Začnu odpovědí na otázku dámy. Když se podíváte na jednotlivé členské státy a na jejich ekonomiky, anebo na EU jako celek, jednostraná snížení a závazky v tomto směru budou pozitivní. Nebudou pozitivní, pokud eh, jiné ekonomiky neučiní to samé. A to by skutečně znamenalo snížení výrazného charakteru konkurenceschopnosti ekonomiky EU. Kvůli tomu, čemu říkáme úniky uhlíku. A dojde k nárůstu a ne poklesu emisí uhlíku. Strany se v Darbenu domluvily na tom, že do roku 2015 dospějí k globální dohodě, která pokryje všechny země, včetně rozvojových zemí. A cíle v oblasti snížení budou povinné pro všechny země v závislosti na úrovni jejich emisí. Do jaké míry koordinace Evropské unie v oblasti politické a technické znamenala že jsme mohli mluvit jedním hlasem v Darbenu a byli jsme mnohem efektivnější v Darbenu. Dělali jsme to, co je obsahem našeho mandátu, který byl schválen Radou pro životní prostředí v říjnu. A to bylo rozhodnutí o vytvoření platformy pro budoucí dohodu. a také se dotýkalo způsobu, jak země pokryté touto dohodou splní své cíle. Takže úspěch EU je právě ve vyvážené dohodě, které bylo dosaženo o budoucí dohodě, o pokračování Kiotského protokolu. A nyní se budu zabývat otázkou pana Gireka. Je možné říct následující. Ta otázka se týká energetické účinnosti a stručná odpověď je ano. Je možné zvýšit energetickou účinnost a současně nesnižovat absolutní spotřebu energie. Na základě jednotného patentového systému cílem polského předsednictví bylo pokračovat práci na tomto balíčku a současně respektovat dosažené kompromisy během uplynulých 30 let jednání. A to bylo ještě komplikováno skutečností, že Itálie a Španělsko nebyly přítomně při koordinované spolupráci. Avšak domnívám se, že řešení předsednictví je pro všechny přijatelné. A díky tomu Itálie se chce připojit k jednotnému patentovému soudu. A jsme spokojeni s kompromisem, který byl dosažen s parlamentem. Podobně u zjednodušení pro malé a střední podniky. Kompromis pokrývající trojazyčné patenty ve francouzštině, angličtině a němčině. Byl nejcitlivějším tématem našeho předsednictví. Tento systém opírající se o tři jazyky u Evropského patentového úřadu byl jediným řešením, kde jsme mohli dosáhnout dohody. A bylo to jediné přijatelné řešení pro všechny. A pokud by tomu tak nebylo, tak bychom měli za to, že poslední instance by byl koordinační mechanismus a není se zmíním o koordinaci mezi patentovými úřady. To bude pozitivní pro ty země, které mají velmi nízkou aktivitu v oblasti patentů. Ale celkově to je to pozitivní. Pan kolega Ransdorf. Děkuji, pane předsedo. Chci se krátce zeptat. Zde v Evropském parlamentu jsme měli zprávu o ukončení hornické činnosti. Já se domnívám, že pro Polsko je dolování uhlí velice důležitou věcí a mě by zajímalo tedy, jak to vypadá s rozhodováním Evropské, polského předsednictví týkající se čistého využívání uhlí. Na to pytání potwierdzę e, stwierdzenie Ano, skutečně se doté, dotýkáte velkého významu uhlí pro polské hospodářství. A nejenom pro polské hospodářství. Zdá se mi, že máme jeden problém s definicí, co to je čisté uhlí. Zdali to je eh, čištění emisí a buď to na 40% nebo na 60%. Takže my zde jsme diskutovali o tom, jak má vypadat budoucí energetická mapa. O tom jsme hovořili na úrovni eh, skupiny expertů vysokých expertů a pokud se týče definice čistého uhlí, tak to bude záležet na společné energetické evropské politiky. My jsme o tomto tématu diskutovali již na různých forech. Žádné další příspěvky nejsou, tak končím tento bod na našem pořadu jednání. Děkuji vám, pane profesore Kalisky osobně a také děkuji polskému předsednictví. Já osobně se domnívám, že se jednalo o skvělé předsednictví, o skvělou spolupráci a vy jste nedotáhli do konce pouze některé projekty, ale co je možná ještě důležitější, je to, že jste se postarali o to, že do evropské politiky politické debaty eh, jste vnesli také otázku průmyslu, která je pro budoucnost velice důležitá. My budeme pracovat, spolupracovat i v dalších bodech a děkuji vám za dobrou spolupráci. Vyřiďte mé díky také svým spolupracovníkům. Já bych také chtěl srdečně poděkovat za spolupráci panu předsedovi, také jednotlivým členům výboru, neboť bez vaší pomoci bychom nemohli uskutečnit naše priority a z celého srdce bych také e, vám chtěl popřát všechno nejlepší na Vánoce a všechno nejlepší jaké dánskému předsednictví. Ano, tím končím tuto schůzi a jak víte, tak venku na nás čeká sklenička na pár minutek, protože končí rok a všichni, kteří mají čas, se toho mohou milé rádi zúčastnit. Děkuji vám.